So, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení ministři, členové a poslanci národních parlamentů, Evropského parlamentu, opět vás vítám na druhé části naší dnešní konference na nejvyšší úrovni o víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích. Dovolte mi na úvod pouze jednu technickou informaci. Budeme používat stejný systém pro sbírání jmén. To znamená, že ti, kteří by se během diskuze chtěli přihlásit o slovo, mají se, mají se přihlásit nejprve, tedy předáme slovo členům druhého panelu, účastníkům podivé diskuze. A jako první to je státní tajemník polského ministerstva zahraničních věcí Mikolaj eh, Dovge Levič, potom pan Alex White, eh, předseda společného výboru pro finance, veřejné výdaje a reformy irského parlamentu, pan Ivajlo Kalfin, poslanec Evropského parlamentu a eh, spoluzpravodaj pro víceletý finanční rámec. Druhým zpravodajem je pan Borger, který se také chopí slova během diskuze. A konečně paní Nelly Cruz, místo předsedkyně komise. Velmi vám děkuji za to, že jste přijali účast na eh, našem dnešním setkání a nejprve předávám slovu panu eh, Dogvě Livičovi z Polského ministerstva zahraničí. Děkuji vám. Je mi velkou ctí, že mohu být tady v Evropském parlamentu. Velmi závidím panu Vamajovi, který, Vamenovi, který eh, je nyní eh, úřadujícím předsedou. Dovolte mi, abych začal tím, že řeši, eh, krizi můžeme řešit čtyřmi způsoby. Potřebujeme inteligentní konsolidaci veřejných financí a děje se tak prostřednictvím fiskální dohody a sixpacku. Kromě toho potřebujeme mnohem vážnější evropskou regulaci finančního trhu. I to se děje. Kromě toho potřebujeme více prvků solidarity, včetně eh, obraného valu pro euro. A konečně čtvrtý prvek, o kterém chci dnes hovořit, je růst. Nemůžete eh, se tvářit, že nevidíte nezaměstnanost, signály recese, že nevidíte problémy s evropskou konkurenceschopností a Nepochybně nemůžeme předstírat, že Evropa je silnější tváří v tvář e, globální konkurenci. To znamená, že nyní se musíme zaměřit na víceletý finanční rámec a chápat ho jako praktický nástroj, který může na pomoci Evropské unii při e, otevírání vyhlídek směrem k více pracovním místům a růstu. Pokud se podíváme na to, co v minulých měsících prohlásila ratingová agentura Standard Poor's, tak to vypadá, že eh, ranking několika eh, evropských zemí byl snížen, protože tu není dostatek stimulujících opatření. Já si myslím, že stále více převládá konsenzus, že je potřeba eh, přijmout úsporná opatření, ale zároveň se musíme vyhnout stagnaci a deflační spirále. V tomto kontextu nepochybně můžete e, vidět v evropském rozpočtu investiční nástroj, který nepochybně zvýší konkurenceschopnost Evropy a také to nepochybně posílí jednotný trh v EU. Politiky Evropské unie jsou velmi důležitým zdrojem veřejných investic. Komise tomto návrhu zohlednila současný hospodářský kontext v Evropě. Před několika lety evropský rozpočet činil 1,18 eh, evropského hrubého národního důchodu a nyní je to 1,12 a do budoucna víceletý finanční rámec se bude rovnat pouze 1,05 Dvě hlavní politiky, to znamená společná zemědělská politika a politika soudržnosti, byly zmrazeny. Pokud se podíváte na údaje za posledních deset let, to znamená na období 2000 až 2010, tak eh, rozpočet narostl o 37,5 eh, Během této doby ovšem k Evropské unii přibylo 10 nových zemí, máme novou smlouvu a kromě toho tady máme nové hospodářské a politické úkoly. Pokud se zároveň podíváte na národní rozpočty v období 2000 až 2010, tak zjistíte, že národní rozpočty e, vzrostly o 62 V loňském roce pouze několik málo členských států snížilo své národní výdaje. Měli bychom naprosto jasně říci, že evropský rozpočet nemůže být viněn z nezodpovědné rozpočtové politiky na národní úrovni, nemůže se stát obětním beránkem. Nyní mi dovolte, abych řekl několik slov o politice soudržnosti. Politice je to chápáno jako jedna z nejdůležitějších oblastí investiční politiky. Eh, my jsme v roce 2004 zvýšili eh, se, tady zvýšili eh, průměrné HDP Polska ze 40 na 65 evropského průměru. Nicméně eh, soutržnost nemůžete chápat pouze jako abstraktní politickou oblast, protože to velmi těsně souvisí s vnitřním jednotným trhem. A právě jednotný trh přináší eh, Evropanům největší výhody. To je ten základní pilíř Evropské unie. Evropské výdaje posilují základy vnitřního trhu. Investice do moderních infrastruktur, do lidského kapitálu se potom projevují eh, ve větší konkurenceschopnosti evropského hospodářství. A kromě toho potřebujeme konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku. Podmínkou posílení a zlepšení konkurenceschopnosti je to, že zlepšíme eh, sociální hospodářskou soudržnost. Solidarita a soudržnost, eh, konkurenceschopnost jdou ruku v ruce, nejsou to protiklady. Samozřejmě, že záleží na tom, jak se na to podíváte. Do jaké míry jsou jednotlivé ekonomiky spjaty s politikou soudržnosti. Někdy je ta diskuze velmi zavádějící. Domnívám se, že je to spíše dáno nedostatkem eh, kontrolních dohledových opatření na úrovni eurozóny, spíše než dopadem konkrétních politik a investičních projektů. To, co vedlo k současné krizi eurozóny a krizi důvěra, důvěry. Zároveň si musíme uvědomit, že bychom neměli podceňovat to, že politika soudržnosti by měla být efektivnější, účinnější v nakládání zdrojů. A stejně tak je tomu v oblasti společné zemědělské politiky. Za klíčové prvky v souvislosti s víceletým finančním rámcem považujeme reakci na současné úkoly. Chceme tedy použít rozpočet jako nástroj pro investice, růst. Chceme zlepšit jednotlivé oblasti politiky a zároveň chceme být schopni vysvětlit občanům, že evropský rozpočet je nástroj, který nám napomůže při řešení eh, ekonomických eh, potíží, spíše než by, že by byl jejich zdrojem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Mr. White, for that. A pane White, za irský parlament. Děkuji, pane předsedo. Vážený hm, páni ministři, vážená paní komisařko, vážení poslanci a poslankyně Evropského i národních parlamentů, vážení kolegové, vážení přátelé, já jsem velice potěšen, že tady dnes odpoledne mohu vystoupit a zúčastnit se této zcela zásadní diskuse. Myslím, že si všichni uvědomujeme, že víceletý finanční rámec není v úzkém slova smyslu rozpočet, ale opravdu spíše rámec. A to nám dává příležitost eh, podívat se na něj trochu s odstupem, ale sponě dnes odpoledne, a ne, nedívat se tolik na jednotlivé rozpočtové kapitoly, přestože jsou samozřejmě důležité, jejich význam nepodceňuji, ale my se na to můžeme podívat s odstupem a můžeme se podívat, jaké jsou hlavní strategické otázky, na které bychom chtěli v tomto rámcovém procesu odpovědět. Měli bychom si položit otázku, jak ambiciozní chceme být, pokud jde o plánování další fáze Evropské unie. Rozpočet v podstatě je unii, když se nad tím zamyslíte. V očích a podle zkušeností jednotlivých občanů do značné míry, co Unie dělá, čeho může dosáhnout, jak se, jaký zajišťuje rozvoj, to všechno jde přes rozpočet. A e, podstatě téměř se to rovná evropské, ten rozpočet se rovná Evropské unii. Podívejme se tedy na ty velké strategické otázky, významné strategické příležitosti, které před námi stojí. Pan ministr a další tady už zmiňovali, že víceletý finanční rámec je nástroj, jehož prostřednictvím Evropská unie může naplňovat strategii EU 2020. A to je, myslím, rozumné, eh, rozumné východisko. Eh, naše země, ale netýká se to jenom Irska, má takovou zkušenost, že vedeme neustále diskusy o úsporných opatřeních a jejich potřebnosti, s čímž se asi většina lidí víceméně smířila, ale jenom velmi málo lidí by si dovedlo představit, že úsporná opatření sama o sobě vyřeší zásadní hospodářskou krizi, která je v Evropě. Je tedy třeba eh, najít solidní politiku týkající se růstu a tvorby pracovních míst. Já patřím rozhodně mezi ty, kteří by tento proces a dohodu, v něž vyústí, chtěli vnímat jako investiční rozpočet. Myslím, že tak by to skutečně mělo být. Měl by to být investiční rozpočet. Když třeba v Irsku eh, budeme argumentovat ve prospěch eh, smlouvy Fiscal Compact, eh, je třeba říci, že řada lidí tomu nerozumí. Je, je jim jasno, o co jde v úsporných opatřeních, i když se jim třeba nelíbí, ale chápou, jak, jaký to má důvod a proč je to potřebné. Ale někdy není úplně jasné, co znamenají doprovodné politiky růstu a tvorby pracovních míst. Hovoříme o tom, že jsou důležité, ale možná se nám nevždy daří prostě zajistit ten branding, jak to ošklivě říkají v reklamě. Neze, ne, nedaří se nám prostě jasně ukázat, co ta politika růstu a zaměstnanosti je. A to je příležitost, kterou tady máme do příštích měsíců skutečně vysvětlit ty politiky a ukázat, že může vzniknout rozpočet, který přispěje k vyřešení úkolu růstu a zaměstnanosti ve všech evropských zemích. Já tady nechci nějak eh, tady propagovat moji vlastní zemi, ale možná bych jenom řekl, že podle našich irských zkušeností a my jsme byli vždy velice nadšení členi EU, tak ty zkušenosti byly dobré, třeba s regionálními fondy, se strukturálními fondy, s fondem soudržnosti, pokud jde o příležitosti mladých e, lidí, výzkum, vývoj. Ty naše zkušenosti s Unii opravdu byly skvělé. A pokud se podíváte na e, Irsko, a odkud všechny ty stimuly přišly za posledních 30 let, odkud se vzal ten rozvoj ryské ekonomiky. A nebyly tam žádné velké intervence ze strany státu, protože to přišlo, ten úspěch přišel ze strany Evropy. A právě nyní si myslím, v té nové epoše, do níž eh, vstupujeme, je třeba, aby Evropa a Unie skutečně znovu byly takto schopny stimulovat právě prostřednictvím takovéhoto investičního rozpočtu, který potom povede k obnově hospodářství. Je tedy třeba si vyjasnit, co myslíme evropskou politikou růstu. Na začátku týdne, pane kolego, byla konference v Kodani a tam se hovořilo o keynesiánství, o tom, jestli je to překonaná myšlenka. A pan Levandovský řekl, že keynesiánství už není možné v jednotlivých zemích. Hovořilo se dříve o, eh, se socializ- o tom, že není možné mít socialismus eh, v jedné zemi. Ale teď se říká, že už není možné mít keynesiánství jenom v jediné zemi a chceme-li, aby ten Keynesův systém fungoval, muselo by to být v celé Unii. Je to příležitost nejen pro národy, ale pro jednotlivé občany. Je, může to ovlivnit to, jak občané budou vnímat Evropu. Musíme obnovit jejich důvěru v tento úžasný projekt. Nechceme být v EU vnímáni jako někdo, kdo prostě pořád jenom něco eh, na, na poslední chvíli zachraňuje, brzdí, eh, přijímá fiskální omezení. Ale pokud chceme situaci zlepšit, musíme být vnímáni někdo, jak, kdo zajišťuje spíše pokrok než cestu zpět, kdo otevírá příležitosti pro mladé lidi, než abychom byli vnímáni jako někdo, kdo eh, vlastně hází eh, klacky pod nohy jejich budoucnosti. Když se podívám na návrhy komise a jednotlivé složky, o kterých se dá diskutovat, tak bych chtěl upozornit velice důrazně na návrhy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Pokud skutečně se ty návrhy zavedou, a nevím, jak to bude vypadat s konečným rozpočtovým přídělem, ale pokud se skutečně zavedou, tak ta otázka výzkumu, vývoje, inovací bude stát opravdu hodně vysoko a s tím samozřejmě souvisí i tvorba pracovních míst a e, mohlo by to pomoci řešit mnoho úkolů budoucnosti týkající se demografického vývoje, zdravotní péče a opravdu by to mohlo znamenat e, velikou příležitost pro mnoho Evropanů, nejenom pro ty, kteří budou těžit z tohoto pokroku, ale také pro ty, kteří díky tomu získají pracovní místa pro sebe a pro své rodiny do budoucna. Takže určitě by to měl být takový investiční rozpočet. Doufám, že to tomu tak bude a těším se na zbytek dnešní odpolední diskuse. Much, Děkuji, pane Vajte. Pan Kalfin má slovo. Děkuji, pane předsedo. Ministři, pane komisaři, poslanci národních parlamentů, milí kolegové. Myslím, že je to dnes zajímavá diskuse, i když máme různé názory. Je důležité naslouchat vzájemné argumentaci v této diskusi a já začnu a potom naváže pan Reimer BG a uzavře některé otázky, protože my na tom spolupracujeme. Je to nesmírně zkušený kolega v těchto věcech. Když hovoříme a nasloucháme argumentům, tak se ubírají jasným směrem. Probíhá ekonomická krize, která vyžaduje fiskální úspornost a fiskální omezení. A to je model, který je prezentován, aniž by byl diskutován. A já bych se pustil do podrobností, co vlastně probíhá. Jaký je rozpočet Evropské unie v současnosti? Chci zopakovat fakta, která jsou důležitá. A nemáme někdy dost informací o evropském rozpočtu. Velmi se liší od národních rozpočtů. První charakteristikou je, že je 44krát nižší než gro národních rozpočtů v Evropské unii. Z hlediska daňových poplatníků v roce 2010 příspěvek do evropského rozpočtu stál jednu kávu denně. 67 centů denně. Víte, jak dlouho trvá toto to období, za, za které vlastně splácíte daně? Je to vlastně někde do léta, někde to je i delší dobu. A v Evropě je to vlastně je ten rozpočet zaplacen 4. ledna takže to je třeba vědět, je třeba uvést tyto skutečnosti do kontextu. To je a krát částka nižší, než jsou národní rozpočty. Za druhé, je to investiční rozpočet. To už jsme řekli. 94% rozpočtu se vrací do členských států. Pouze 6% je na zprávu rozpočtu. Ukažte mi národní rozpočet, který by na tom byl stejně. To není administrativní zátěž, která by nějak zatěžovala evropské občany. Ten rozpočet nemá deficit, když hovoříme o konsolidaci. Nemůžeme hovořit o fiskální konsolidaci na evropské úrovni, protože evropský rozpočet neměl nikdy žádný deficit a není třeba ho konsolidovat. Evropský rozpočet se samozřejmě musí změnit. Návrh komise, když se na to podíváte, tak ukazuje snížení. A pokud je o efektivitu, je možné dokázat mnohé s evropským rozpočtem. Větší vyváženost, ano, tam toho můžeme dělat mnoho. A budeme snižovat administrativní náklady a zvyšovat investice. Prakticky za to evropské investice, které jdou skrze rozpočet, znamenají čisté úspory pro národní rozpočty. Tedy je třeba se zabývat tím, co budeme, zabí, co budeme investovat a tím vlastně poskytneme další možnosti úspory. A hovoříme o ekonomické zprávě, o splnění kritérií Sixpacku a podobně. Někteří kolegové hovořili dopoledne o signálech od voličů. Samozřejmě, my tomu nasloucháme. My máme kolegové stejné voliče. Ti, co volili národní parlamenty, taky jednoho dne volili Evropský parlament a očekávají konzistentní informace a konzistentní politiky z obou institucí. Takže to není žádný boj mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Evropský parlament si nic takového nepřeje. Máme stejné voliče a voliči kladou otázku, zda pokud národní parlamenty ratifikovaly Sabonskou smlouvu, tak zda to mysleli vážně. Zdá, to je také součástí Lisabonské smlouvy. Když jste ratifikovali strategii 2020, mysleli jste to vážně? Chtěli jste toho skutečně dosáhnout? Když provádíme krásná prohlášení, tak eh, si musíme uvědomit, že pro toto místo skutečně není. Je třeba se soustředit na uživatele, když hovoříme o evropském rozpočtu. Dvě čísla z politiky soudržnosti o té se velmi dis- diskutuje. Investice 2000 až 2006 je tu nárůst HDP o 27%. 2000 až do 2006 až 2009. A to platí pro EU 25 do roku 2020. Chceme to snížit, chceme zvýšit efektivitu politiky soudržnosti a nebo chceme mít politiku zaměřenou na výsledky a na nárůst HDP. A jaké argumenty pro to můžeme použít? V Evropském parlamentu, a už jsme s tím začali, povedeme širokou a hlubokou diskusi s radou. Domníváme se, že evropský rozpočet musí zůstat nástrojem pro růst a pracovní místa a pro věci, které se nemohou dovolit národní rozpočty. Má to být nástroj pro konvergenci ekonomik a pokud je o proces, musí být pružnější. Tak, jak jsou pružnější národní rozpočty v dobách omezení výdajů. A někteří Evropané navrhují snížení rozpočtu. O tom jsme už hovořili od roku od 90. let. Platby představují 1,18 a teď klesají na no, no, 0,95%, tedy 20% pokles oproti národním rozpočtům. A současně, když se podíváte na národní rozpočty, tak vidíte obrovský nárůst národních rozpočtů i v dobách fiskálních omezení. 23 z 27 národních rozpočtů roste. 24 27 rozpočtů v roce 2012. A stále hovoříme o poklesu evropského rozpočtu. Takže přesouváme pravomoci z Evropy do národních parlamentů. Ale bohužel ty pravomoci nemohou být naplněny na národní úrovni. A konečně slovo závěrem. Pokud jde o ratifikaci Sebonské smlouvy, parlament má nové funkce, to bylo řečeno. Nechceme vytvářet krize, protože to už vlastně je dostate, dostatečně řešeno, ale my nemůžeme naplňovat politické ambice, které byly deklarovány vládami. A to by vedlo k nekonzistentnosti. Děkuji vám. Mrs. Cruz, Vice President of the Commission. A nyní místo předsedkyně komise paní Cruz. Prosím. Dobré odpoledne. Je velmi povzbudivé slyšet vysvětlení o tom, jaké jsou pravomoci Evropského parlamentu. Můžu vás ujistit, že komise si je toho vědoma a je to jedna z těch otázek, kde tedy eh, můžete se mnou počítat a já eh, se vždycky snažím to zohlednit, když eh, tedy zastávám pozici komise. Celé řady otázek už jsme se dotkli. Podle mého názoru eh, jsou tu dvě věci, které si musíme z krize odnést. Za prvé, růst nemůžeme považovat za samozřejmost. Musíme ho spíše stimulovat, investovat do něj. O tom není pochyb. A druhá věc, naše ekonomiky, a to už to zaznělo, jsou naprosto provázané je, není to žádné překvapení, protože my jsme z toho vycházeli, když jsme schvalovali jednotný digitální trh. Je tu zkrátka vzájemná provázanost. Když se věci nedaří, tak dopady pocítíme všichni. To je ta vzájemná provázanost. Není to pouze pozitivní věc. Nicméně, pokud budeme spolupracovat v oblastech společného zájmu, a musím říci, že jich je tu mnoho, tak všichni posí, pocítíme eh, výhody. To jsou úspory z rozsahu. Můžeme využít toho, že jsme tedy, tak říkajíc, největším trhem na světě a můžeme využít pozitivních eh, dominových efektů, můžeme tedy využívat výhod zájemné provázanosti a to je povzbuzující, byť to samozřejmě není jednoduchá cesta. Strategie Evropa 2020 a kolega hovořil o tom brandingu, o značce. Já si myslím, že bychom mohli využít e, trochu přitažli, nebo vynalézt trochu přitažlivější pojem než strategie Evropa 2020. Možná, že eh, by tu byli povolanější lidé, kteří by se nad tím mohli zamyslet, tak abychom to více přiblížili realitě. Ale v každém případě strategie Evropa 2020 je velmi účinná pro hospodářství, které potřebujeme v příštích eh, deseti letech. Jak tuto strategii naplníme? I období úspor odpovědí není to, že přerušíme investice. To by byla ta nejhloupější věc, kterou bychom mohli udělat. Je to právě naopak. Evropský rozpočet je totiž nástroj, díky němuž můžeme v Evropě do budoucna investovat a vytvářet přidanou evropskou hodnotu. Dovolte mi, abych vám k tomu uvedla několik příkladů z mého vlastního portfolia. Je to horizontální portfolio, to, portfolio to znamená, že eh, to je podstatě velmi těsně spjato s životy spotřebitelů a občanů. Hovoříte o budoucích voličích a všichni tito lidé jsou zahrnuti do eh, těchto oblastí, do mého portfolia již dnes je evropské digitální hospodářství eh, větší než hospodářství Belgie a roste rychleji než čínské hospodářství. Nejsou to pouze sociální eh, sítě nebo inteligentní telefony, které máte v kapse. To jsou odrazové můstky pro inovace. Nejde pouze o zábavu. Byť eh, tedy lidé to využívají pro zábavu, tak kromě toho, to můžeme využívat i pro vytváření sociálních sítí. Cloud computing umožní malým podnikům, aby eh, působili účinnějším způsobem, aby zvýšili svoji konkurenceschopnost. Nástroje v rámci e-health mohou snížit veřejné výdaje. Poprvé ve své politické kariéře jsem, dámy a pánové, zažila, že mám eh, mezi ministry financí přátele protože oni si uvědomují, že díky digitálnímu přístupu, eh, díky projektům jako je e-health, eh, by mohlo být <clears throat> možné snížit veřejné náklady eh, navzdory stárnutí populace, ku příkladu. Krátce řečeno, nám všechny tyto inovace pomohou stimulovat produktivitu, posílit růst a vytvářet pracovní místa. A právě to je jedna z těch pozitivních zkušeností a e, já tady, tady hovořím e, ze zkušeností s kolegy a komisařů, když hovoříme o růstu a pracovních místech. Ve většině případů je tomu tak, že se tedy zabýváme statistickými údaji, které jsou poměrně depresivní. Je to Mm, tedy eh, frustrující. A já se potom zeptám na věci z digitální agendy a je to jediná oblast, kde ty věci jsou, se zlepšují a kde e, jsou tendence rostoucí. To znamená, že pokud hovoříme o vytváření pracovních míst, tak můžeme e, konstatovat, že za e, několik let bude v této oblasti 700 tisíc pracovních míst. My jsme si toho vědomi, nejde o to, že nás to potom překvapí. My se zkrátka snažíme dostat do tohoto bodu a připravit se na to, a to především mladou generaci, protože e, tváří v tvář vysoké nezaměstnanosti mezi mladými lidmi e, toho můžeme dobře využít. Již dnes eh, se provoz na internetu každé dva nebo tři roky zdvojnásobí a všechny tyto nové obsahy, ať už jsou to eh, filmy eh, na internetu nebo virtuálně fungující divadla, budou si nárokovat širokopásmové připojení. To znamená, že pokud se nemůžeme eh, nebo nechceme spoléhat na eh, infrastrukturu, která je zastaralá, potřebujeme investovat. Pokud nebudeme investovat, tak eh, nedostatek kapacit v rámci internetového připojení zadusí všechny tyto investice a inovace. Eh, všechny tyto nové aplikace, všechny tyto nové služby, které samozřejmě souvisí s hospodářským růstem, eh, s vytvářením pracovních míst, pokud se na, tom, na to nepřipravíme, tak hm, to nevyužijeme. Všechno to skončí. Nevyužijeme příležitosti. To znamená, že nedostatek síťových kapacit zadusí tento potenciál. Někdo se mě eh, zeptal, eh, co je, mojí největší staro- co je moje největší starost a je to právě tato situace. Pokud bychom tedy řádně neplnili svoje úkoly, tak by to eh, mohlo nastat. Nicméně, pokud budeme investovat, a to je to pozitivní poselství, zakusíme výhody. Nárůst vysokopásmového připojení o 10 eh, bodů představuje nárůst HDP o 1 eh, až 1,5 To je velmi důležité poselství a myslím si, že v tuto chvíli to můžeme chápat jako dobré, dobrou zprávu. Ukazuje to, jak důležité je investovat do širokopásmového připojení. Nicméně eh, se nám tak nepodaří učinit pouze za pomoci evropských prostředků je důležité, abychom zároveň snížili rizika těchto projektů a abychom podnítili soukromé investice, které potřebujeme eh, k tomu, abychom se stali eh, kontinentem, který bude propojen internetu konkurenceschopným způsobem. A právě k tomu nám slouží nástroj Connecting Europe. Pokud hovořím o prostředcích, které jsou zatím vyhrazeny na nástroj Connecting Europe, je to 1,2 miliard, 9,2 eh, miliard eh, euro. Pokud tedy přijmeme nový systém financování za pomoci Evropské investiční banky, tak můžeme získat až 100 miliard euro. A to je samozřejmě smysluplné. To znamená, že můžeme propojit přeshraniční situace, venkovské oblasti, ale k tomu potřebujeme spolupráci. Dovolte mi, abych uvedla další příklad. Celá oblast e-government. E-government může zjednodušit a zlevnit komunikaci, interakci mezi občany a vládami, veřejnou sférou. Nicméně v rámci jednotného trhu by takovéto systémy měly fungovat přeshraničně. To je velmi důležité. Pokud tedy přijímáme správná rozhodnutí v parlamentu, v radě, tak eh, se nám podaří tady odvést velký kus práce. Další příklad. Je jasné, že pokud chcete posílit budoucí produktivitu, tak musíte posilovat také inovace a výzkum. Nové technologie posilují naši ekonomiku. E, jsou to vysokovýkonnostní počítače, nanoelektronika, budoucnost internetu. Před nějakou dobou, není to tak dávno, a pojďme vzít tuto situaci jako jakési vodítko. O co v podstatě jde? Před nějakou dobou Evropská unie investovala 120 milionů euro do technologií. Byl to výzkumný projekt komise v tehdejší době a dnes to umožnilo eh, trh 3G telefonu. Tento trh v tuto chvíli představuje 250 miliard euro, ale když si uvědomíte, co to umožnilo, ne pouze eh, všechny ty aplikace. Jde o to, že to zjednodušilo život malým podnikům v Evropě. A to je přesně e, ta návratnost investic do výzkumu. A právě proto potřebujeme Horizon 2020. Tolik tedy několik málo příkladů toho, co e, Všechno se může skrývat za víceletým finančním rámcem, pokud ho využijeme jako nástroj pro hospodářskou obnovu. To je naše odpověď na současné úkoly, e, to jsou naše příležitosti. Jsou to e, skutečné příležitosti nejsou to pouze slova. Já si myslím, že musíme těchto příležitostí využít. Máme nástroje, které nám to mm, umožní a e, všechny, všech těch nástrojů musíme využít a já vám já vás žádám, abyste nám v tom byli nápomocní a abyste to vysvětlovali i ve svém okolí, že e, investice jsou e, tím nejlepším způsobem, jak se dostat dál. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Cruz. A nyní dám slovo účastníkům konference, kteří o to požádali, je jich docela hodně, ale doufám tedy, že se všichni budou moci zapojit, pokud budete respektovat řečnický čas, který je zhruba dvě minuty na každé vystoupení. Jako první pan Mejlunas, náměstek ministra zahraničí Litvy. Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové, vážení kolegové. Nejprve bych chtěla říci, že si nedovedu představit, že by nějaká evropská politika vedla bez k lepší budoucnosti, aniž bychom měli kvalitní evropský rozpočet. Mám na mysli rozpočet pro investice, který by měl zajistit udržitelnou budoucnost pro nadcházející desetiletí. Společná zemědělská politika a politika soudržnosti byla zavedena před eh, mnoha lety a dnes Ovšem čelíme závažné finanční krizi, je třeba přijímat úsporná opatření, zvyšuje celosvětová soutěž, dochází ke změnám klimatu a tak dále. Navíc je důležité podpořit hospodářský růst. Politiku eh, soudržnosti a SZP jsme nikdy nepotřebovali více než dnes Dovolte, abych vás pro ilustraci seznámil s jedním úspěšným příběhem z mé země z Litvy. Na jihu v Litvě je malé město Ruskyněnky, bylo to před 20-30 lety známé lázeňské město. V roce 2003 byla míra nezaměstnanosti ve městě dvakrát vyšší, než byl litevský průměr. Příjem na hlavu byl vůbec nejnižší a přitažlivost pro turisty a investory byla pryč. O devět let později, díky investicím z evropských fondů, se modernizovala infrastruktura ve městě, vytvořila se nová pracovní místa a je to dnes úspěšné lázeňské město, které láká eh, turisty nejen z Litvy, ale i ze sousedních zemí. A to je jenom jeden z mnoha příkladů. Víme, že takovýchto úspěšných eh, příkladů bychom nalezli tisíce ve všech členských státech díky společným unijním politikám, jako je politika soudržnosti a SZP. Ty opravdu často přispěly k investicím a podpořily hospodářský růst. Podle mého názoru není možné, aby EU byla konkurenceschopná venku bez silné vnitřní soudržnosti. Naše budoucnost také závisí na vzájemné důvěře a solidaritě týkající se řešení finanční krize, energetiky nebo otázky, otázek jaderné energie. Chceme-li uspět, musíme mít velkou důvěru ve společné evropské politiky, které přinášejí konkrétní výsledky. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní paní Eniko Joj, maďarská ministrině evropských záležitostí. Děkuji. Vážení kolegové, jenom tři obecné poznámky a možná budu hovořit trochu déle, ne, déle než, ne, ne více než o dvě minuty. Takže musíme si uvědomit, že dnes určujeme své středně dobé cíle. Nebudeme pouze rozpočet opírající se o úsporná opatření. Lisabonská smlouva posiluje pravomoci zvyšuje počet úkolů EU, jak tady už zaznělo. A tyto úkoly nemůžeme naplnit, pokud nezajistíme přiměřené financování. Všichni se shodneme na tom, že příští víceletý finanční rámec musí jasně odrážet cíle strategie EU 2020. Nicméně těchto cílů nemůžeme dosáhnout bez posílení vnitřní soudržnosti EU. Dovolte, abych se trochu více zmínila o tradičních politikách, jako je společná zemědělská politika a politika soudržnosti. Jsem totiž pevně přesvědčena, že musíme tyto politiky zachovat eh, silné, a to i v příštím víceletém finančním rámci. Komise navrhuje aby byl strop pro politiku soudržnosti 2,5 ve výši HDP jednotlivých států. Je to velice znepokojivé, zvláště v případě těch méně rozvinutých eh, oblastí. Také bych chtěla zdůraznit, že politika soudržnosti není nějaká staromódní politika pomoci, ale je to hlavní nástroj pro zlepšení konkurenceschopnosti EU. Politika soudržnosti pomáhá nejméně rozvinutým oblastem dohnat ty ostatní, ale nejde jenom o ty nejméně rozvinuté oblasti. A na druhé straně firmy v rozvinutějších státech zcela jasně těží z tohoto projektu. Nedávné výzkumy ukázaly, že každé euro z politiky soudržnosti investované v zemích Vyšegrádské eh, čtyřky vede k získání 61 centů v zemích, které nespadají pro, do politiky soudržnosti. To znamená 1,60 peněz z politiky soudržnosti investované ve Vyšegrádské čtyřce končí eh, v kapsách firm eh, z jiných zemí, to znamená, že a přispívá tím vlastně k jejich hospodářskému růstu a HDP. Takže ty společnosti ze zemí EU 15, z těch čistých přispěvatelů, také jasně těží z, z pokračující existence politiky soudržnosti. A teď, když vlastně už došly ty keynesiánské cesty stimulace ekonomiky, bychom měli zachovat těch pár nástrojů, které eh, ještě zbývají. Cílem tohoto panelu, tohoto diskuse je eh, říci, že víceletý finanční nástroj by měl být nástrojem strategických investic, jak na to poukázala paní Krus i pan Barroso ve svých vystoupeních. Myslím, že to je velice dobrá odpověď na ty otázky, jaké jsou nejlepší cesty, jak vynakládat naše společné peníze. A tento důležitý prvek se nazývá právě politika soudržnosti. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Paní Jury, pan Dombrovskis, předseda výboru pro regionální politiku Litevského sejmu. Děkuji. Milí kolegové, při dnešním zahájení paní Torning Schmidt hovořila o zásadách, které vedou víceletý finanční rámec. A já jsem velmi rád slyšel, že zásadní zásadou, základním principem je solidarita. A ty bohužel v Lotyšsku někdy vidíme jasnou divergenci mezi realitou a zásadami. Návrh komise pro další programovací období předpokládá 20% snížení plateb v rámci soudržnosti pro naši zemi. Já vám to chci více vysvětlit. Hovoříme o 20% snížení z, pro zemi, která je nejen jedním z nejchudších členů Unie, ale také je ještě chudší díky 20% poklesu HDP v posledních letech. Jak tedy hovořit o solidaritě? Jak, se, jak předstoupit před voliče a vysvětlit, že, že se jedná o solidaritu? chci si položit širší otázku. Jakou Evropu chceme budovat? Budeme budovat Evropu, která se opírá o společné hodnoty a zásady, anebo budeme Evropu, kde si každý hledí sám sebe, kde silní šlapou po slabých, po chudých a malých. Chci vám odpověď jasná, ale chci vám retoricky odpovědět je, může, můžete klamat část lidí po určitou dobu, ale nemůžete klamat po celou dobu všechny. Konec konců legitimita celého evropského projektu v očích voličů závisí na tom, zda jsme konzistentní, zda se držíme zásad, ze kterých Evropa vznikla. Děkuji vám. Děkuji. Slovo má Danuta Hybner, předsedkyně výboru pro regionální politiku Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. A přecházím na angličtinu. Vzpomínám, že dopoledne předseda Martin Schulz uvedl, že rozpočet EU a národní rozpočty musí spolupracovat, aby sledovali společné evropské cíle růstu a vytváření pracovních míst komplementárním způsobem. A my jsme v posledních letech eh, připravili novou formu ekonomického řízení, evropský semestr, který má navázat souvislost mezi evropským rozpočtem a národními rozpočty. A vidíme potenciál politik, které jsou rozvíjeny v rámci sdíleného řízení, pokud jde o národní priority a národní rozpočty. A evropský rozpočet. A myslím, že evropský rozpočet může být efektivnějším spouštěčem při generování strukturálních změn, které Evropa potřebuje, při generování růstu právě díky politikám, které se opírají o sdílené řízení a politiku soudržnosti, je příkladem. Druhá věc, kterou bych chtěla zmínit, souvisí s posedlostí růstem, která se naštěstí v Evropě není projevuje. Hovoří o tom dnes všichni a každá instituce říká, že tento víceletý finanční rámec musí také být zasvěcen růstu. Díváme se na televizi, nasloucháme rozhlasu, čteme zápisy z evropských rad a víte dobře, že zde v Evropské unii jsou vlivní politici, kteří se předhánějí v populistických výrocích o omezeních, o škrtech v evropském rozpočtu. A navrhují škrty právě v politikách, které jsou investiční politiky, které generují růst. A politika soudržnosti je právě takovou politikou. Přičemž současně chtějí chránit osobní příjmy. A to jsou i ustanovení, která jsou v evropském rozpočtu. Evropská politika soudržnosti byla zacílen jako makroekonomická sankce, protože neexistuje jiná forma sankce z tohoto hlediska. Zájem chci říci, že bychom se měli dívat na návrh komise. Připravili vyvážený víceletý finanční rámec se značným důrazem na růstové politiky a tvorbu pracovních míst a také je to důstojný rozpočet pro podporu příjmu. Pokud převládne snaha škrtat, a bude to uplatněno oproti politikám, které podporují růst, tak myslím, že přijdeme o rovnováhu, kterou navrhuje komise a vrátíme se k filozofii rozpočtu 80. let. A to by nebyla jenom ostuda, ale také by to podvázalo evropskou konkurenceschopnost a považuji za povinnost Evropského parlamentu odmítnout škrty ve výdajích, které souvisejí s růstem. Děkuji. Děkuji, paní Hübner. Paní Mita Dobesku, státní tajemnice na, minister, na rumunské ministerstvu. The budget. Děkuji. Milí účastníci, Všichni potřebujeme rozpočet, který bude eh, působit pákovým efektem na náš růst, na evropskou konkurenceschopnost a zároveň nás tedy vytáhne z dluhové krize a zlepší solidaritu mezi eh, občany. Máme za to, že eh, po roce 2013 nebudeme bez dostatečných zdrojů schopni přijmout, eh, přispět eh, k, ke schváleným cílům a závazkům Evropské unie. Nebudeme schopni dostat v zásadě solidary v rámci EU. Rumunsko projednává balíček, který se snaží zohlednit skutečnost krize v EU a e, potřeby členských států při překonávání ekonomických rozdílů. Využívání evropských strukturálních fondů a jejich potenciálu může přispět k ekonomickému obnovení, bude, bude schopno posílet konkurenceschopnost e, ve členských státech eh, v rámci politiky soudržnosti a zemědělské politiky. Kromě toho to napomůže k dokončení jednotného trhu. Rumunsko je kromě toho proto, abychom zachovali současnou formu rozpočtové flexibility, byť eh, tedy v novém eh, rámci. Díky tomuto systému budeme mít dostatečný manévrovací prostor v rozpočtu, tak abychom vytvořili rovnováhu mezi rozpočtovou kázní a e, řešením nepředvídatelných potřeb. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. A nyní promluví předseda smíšeného parlamentního výboru Chorvatsko-Evropské unie, pan Andrej Plenkovič z Chorvatského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych poděkoval organizátorům tohoto setkání, Radě, Evropskému parlamentu a Evropské komisi za to, že nás pozvali na toto setkání na nejvyšší úrovni. Rád bych poděkoval především pánům Šulcovi a Lamasurovi za velmi vřelé přijetí na včerejší večeři. Hovořím tu, co by chorvatský poslanec, poslanec chorvatského parlamentu, ale kromě toho budu také jedním z budoucích pozorovatelů eh, v Evropském parlamentu za Chorvatsko. Chorvatsko eh, podepsalo smlouvu o přistoupení k Evropské unii a já děkuji všem kolegům, my se ze zastoupení společně eh, a kromě toho děkuji i některým kolegům z Maďarska a z Polska, kte, kteří nám velmi pomohli. Organizovali jsme referendum a dvě třetiny chorvatských občanů hlasovalo pro vstup Chorvatska do Evropské unie. V rámci tohoto procesu musíme našim občanům vysvětlovat evropský projekt. Potřebujeme totiž podporu občanů pro evropský projekt i v období krize, hospodářské krize, dluhové krize, která ovládla celou řadu evropských států v minulých letech. Myslím si, že dnešní konference je dobrou příležitostí. Díky ní se můžeme více dozvědět o víceletém finančním rámci, ale kromě toho se můžeme více dozvědět o tom, jak politické projekty Evropské unie eh, je možno podpořit právě rozpočtem, jak je možno eh, strategii 2020 propojit s víceletým finančním rámcem. Jak můžeme toto propojení zajistit na národní úrovni, tak abychom překonali krizi, abychom z ní vybředli, ale abychom zároveň posílali mechanismy solidarity. V Chorvatsku vycházíme ze dvou prvků. Za prvé smlouva o přistoupení a druhá věc, druhý prvek, to je to, co je možno označit jako e, očekávání nové členské země, která na jedné straně musí čelit úsporným tvrdým opatřením, ale na druhé straně zažívá velká očekávání. My stále ještě chceme eh, politiku soudržnosti, která bude propojena s investicemi do rozvoje a eh, výzkumu. Ve finanční oblasti, pokud jde o zemědělství a další investice, tak eh, je potřeba zohlednit především desetileté přechodné období. Kromě toho očekáváme, že tu bude dostatek finančních prostředků na ochranu společných hranic. Byli bychom rádi, kdyby náš hlas byl vyslyšen nejen na tomto fóru, ale také v jiných fórech Evropské unie, protože eh, nyní už Evropská unie bude mít 28 členů. Děkuji. Děkuji a nyní paní Lukaševiča, eh, předsedkyně výboru pro evropské záležitosti v Lotyšském sejmu. Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a pánové, vážení kolegové, jsem velice ráda, že dánské předsednictví spolu s Evropskou komisí a Evropským parlamentem i nadále pokračují v diskusi, která začala loni na podzim a týká se víceletého finančního rámce a že tam tedy jsou eh, zváni, sem jsou zváni zástupci parlamentu a národních vlád. Eh, dánská eh, premiérka tady měla Mm, ve svém, bod, ve svém prevu zmíněno eh, pět důležitých bodů, s nimiž se stotožňujeme. Dovolte, abych vás seznámila s názorem Lotyšská a Lotyšského parlamentu na víceletý finanční rámec a jeho vliv na konkurenceschopnost. Lotyšsko je nyní čistým příjemcem. Snažíme se o udržitelný hospodářský vývoj. To znamená, že bychom pak už nebyli čistým eh, příjemcem, ale čistým přispěvatelem, ale potřebujeme investovat do základní infrastruktury, do lidského kapitálu, do produktivity. To je velice důležité pro východní část eh, Pobaltí a její rozvoj. Proto souhlasíme s cíly komise. Doufáme, že se nám podaří dosáhnout cílů strategie 2020. Nicméně nemůžeme podpořit některé konkrétní věci v návrhu komise. Za prvé, politika soudržnosti. V dřívějších letech Lotyšsko provádělo úsporná a konsolidační opatření velice zodpovědně. Dostali jsme se dopředu, pokud jde o rozpočtovou kázeň. Provedli jsme vlastně opatření smlouvy Fiscal Compact dříve, než byla vůbec sepsána a to ovlivnilo náš HDP v posledních letech. Myslíme si, že při rozdělování peněz z politiky soudržnosti by se to mělo vzít v potaz. Bohužel ten navržený strop by znamenal, že politika soudržnosti eh, vlastně do Lotyšska půjde ve výši nižší o 20 protože už dříve ten kumulativní pokles znamenal 25 a myslíme si, že to není v souladu s pravidly o rozpočtové kázně. Nepomůže to zemi, eh, která zavedla silná úsporná opatření. Politika soudržnosti je velice důležitý nástroj pro přitahování investic. Pomohlo, pomohla nám obnovit hospodářství a dostat se z recese. Náš hospodářský růst loni byl 5,5 a za druhé, velice stručně k společné zemědělské politice. Bohužel přímé platby se ne zavádějí tak, jak to bylo eh, uvedeno v jednáních o přistoupení. Není to v souladu s rozhodnutími z let 2008 až 2010. Lotyští farmáři stále dostávají přímou podporu v nejnižší výši. Je to tři až čtyřikrát méně než u zemědělců z jiných zemí a to je v rozporu se společnými hodnotami EU. Jednotný trh přináší obrovské výhody pro zemědělce, ale pouze tehdy eh, existují-li rovné podmínky v celé EU. Za třetí, znalosti, znalosti jsou důležitým hnacím motorem našeho hospodářství. Měli bychom se snažit o zajištění excelence, měli bychom podporovat vědeckou infrastrukturu v celé EU. Neměli bychom soustředit ta střediska excelence jen do některých členských států, to by bylo špatně. Síla EU je v jednotě, rovnosti a solidaritě. To jsou hlavní hodnoty EU. Podpora hospodářského růstu eh, a zaměstnanosti nesmí znamenat, že opomeneme tyto zásady v diskusi o víceletém finančním rámci. Tyto zásady umožňují dlouho trvající hospodářský vývoj. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pan Jan Parm za eh, SD, člen Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem koordinátorem zde v rozpočtovém výboru a také zpravodaj pro projektové obligace, e, o kterých hovořil e, předseda komise Barroso v úvodním slově. Já v něčem navážu na Hele Torning Schmidt dnes ráno. Já jsem jí velice vděčen, protože tady poukázala na některé věci, o kterých je bohužel třeba diskutovat, i když ne ve všem se s ní shodnu. Ona hovořila o modernizaci rozpočtu tím, že se přeorientuje na výzkum, vývoj a inovace. A to znamená, že škrty by byly ve strukturálních fondech a SZP. Já se budu soustředit na strukturální fondy. Já myslím, že je lepší cesta, jak e, provést modernizaci. A sice tak, že by se strukturální fondy využily jako nástroj modernizace, inovace, infrastruktury, investicí a tak dále. Žádné další nástroje nejsou tak efektivní jako strukturální fondy, pokud jde o investice do zaměstnanosti růstu v zemích, které to potřebují. Za druhé, jako projev solidarity bychom se měli soustředit na ty nejméně rozvinuté regiony, říká paní Torning Schmidt. S tím souhlasím, ale znamená to, že strukturální fondy by měly být úplně odebrány bohatším státům. Tím si nejsem jist z několika důvodů. Bohatší státy také mají regiony, které jsou znevýhodněné a potřebují zvláštní investice do infrastruktury, inovací, integrace a tak dále. A bez evropské podpory nejsem si jist, zda se to, ta ztráta těch příjmů podaří kompenzovat příjmem z národních rozpočtů, vzhledem k tomu, jak vypadají rozpočty členských států v současnosti. A pokud by došlo ke škrtům v, rozpo- v rozpočtech pro ty znevýhodněné oblasti v bohatších členských státech, tak výsledkem by bylo, že ta myšlenka EU by měla mnohem menší eh, podporu jako v zemích, jako je Wales, Sever eh, Švédska a podobně. Strukturální fondy také znamenají přeshraniční eh, mezinárodní spolupráce a to je také velice důležitá součást evropské myšlenky. Uvědome si, jak škodlivý dlouhodobý účinek by to mělo na podporu bohatších eh, členských států strukturálním fondům. Oni by řekli, proč bychom my měli platit, když z toho nic nemáme. Paní premiérka také říkala, že by se měly uzavřít programy, které nemají evropskou přidanou hodnotu, tak abychom se mohli více soustředit na růst a zaměstnanost. My jsme takové diskusy otevřeni, i když si myslíme, že jsou lepší cesty, ale pokud tady budou společné návrhy, které povedou k uzavření neúspěšných programů, jsme takové diskusy otevřeni. Ale problém zatím byl, že takové návrhy z členských států nepřicházejí. Oni se neschodnou na tom, kde by se měly provést škrty a proto vyzývám členské státy, předložte nám takové návrhy, abychom o nich mohli seriózně diskutovat respektovat. Děkuji. Thank you. Děkuji. Další řešnicí je paní Lukas, předsedkyně výboru ad hoc, výboru regionů pro MFF. Děkuji. Myslím, že jsme před chvilkou slyšeli, že Evropská unie nás stojí 67 centů méně než euro za den, za vše, co dostanu od Evropské unie. A já s radostí říkám kolegům, že stanovisko, které jsem měla tu čest sestavit o MFF, bylo schváleno výborem regionů v prosinci. Téměř jednomyslně, snad jenom dva hlasovali proti a jeden z nich byl se Spojeného království. Jak chceme být ambiciozní? jako Evropská unie bychom měli být velmi ambiciozní a měli bychom zapracovat tato očekávání do rozpočtu a potom je bychom měli realizovat. Musíme mít růst, abychom vyřešili jak státní dluh, tak také osobní soukromé dluhy, které, se, které navyšují tento, toto zadlužení. A musíme být úspěšní a musíme vytvářet pracovní místa, musíme stimulovat stávající podniky a vytvářet podniky nové, pokud máme změnit současný stav. Otázkou je, jak to dokázat, protože v současnosti velké společnosti zadržují miliardy euro a nevydávají je. Máme banky, které zadržují miliardy liber a euro a neinvestují do malých a středních podniků. Tak odkud má ta podpora přijít? Dámy a pánové, Nebude pro vás překvapením, když vám řeknu, že to přijde z fondu soudržnosti a ze strukturálních fondů, protože takto podpoříme růst. A chci vám poskytnout odpověď na otázku, kterou položila paní Heimer dopoledne. Co dokáže rozpočet? Co má tento rozpočet dokázat? Já vám to řeknu. Dva regiony, které mají 1,2 milionu 0,2 milionu. A omlouvám se, pane předsedo, já bych to chtěl dokončit. Od roku 2000 oficiální čísla ukazují, že politika soudržnosti a strukturální fondy vytvořily přes 90 tisíc pracovních míst, nastartovali vytvoření 17 tisíc podniků a zajistili odbornou přípravu 400 tisíc lidí a vytvořit 26 tisíc přitostí pro růst podniků v regionu, který má 1,2 milion lidí. Tedy úspora představila pro státní pokladnu Spojeného království 7 milionů liber, které nemusíme zaplatit jako sociální dávky. A tito lidé si koupili německá auta strávili dovolenou ve Španělsku, koupili si holandské, holandskou zeleninu, švédské telefony a švédský nábytek, francouzské víno a francouzskou módu a celou řadu dalších výrobků, což přispělo k růstu ekonomik jinde v Evropě. Pan Barroso řekl dnes dopoledne, že jsme evropským společenstvím. My jsme Evropa společenství a naše společenství těží z těchto politik. A měli bychom to podporovat a měli bychom se těšit z úspěchu. Děkuji vám. Děkuji. A prosím, dodržujte řečnickou dobu, protože jinak budeme mít problémy. Honorevole Formikela, poslanecká sněmovna Itálie. Děkuji, pane předsedo. Vycházím z toho, co řekl kolega White. Řekl, že rozpočet by měl být investičním rozpočtem a skutečně měl by se opírat o investiční výdaje, abychom posílili naše ekonomiky, aby byly konkurenceschopné, aby vznikla pracovní místa. Jsem přesvědčen, že v krizové fázi potřebujeme sílu, která bude pohánět růst a to jde cestou politiky soudržnosti. Politika soudržnosti může být politikou pro budoucnost? Otázka je ano. Pokud eh, budoucností rozumíme nastartování evropských ekonomik na základě vyváženého vývoje jak územně, tak sociálně. Avšak chtěl bych se k tomu ještě kriticky vyjádřit, tedy k návrhům komise. Nejdříve soudržnost dotování soudržnosti 40 milionů vyhražených pro evropskou soudržnost z 348 na 336 miliardů euro. Probíhá krize a krize by vyžadovala navýšení prostředků na fondy soudržnosti s pakovým efektem, který umožní umocnit působení soukromých prostředků, abychom nastartovali růst a vytvářeli pracovní místa v regionech, kde je slabá výrobní síť. Zavedení přechodných regionů. To reaguje jinému cíli. Zlepšit čisté saldo zemí, které jsou bohatší, podle trošku zkreslené eh, koncepce přerozdělování. Naopak, bylo by třeba se vrátit ke skutečnému cíli, plynoucím ze smluv. Podporovat růst, jednotlivých území skrze růst. To je zásada solidarity. A to také přispěje k blahu a úplné prosperitě Evropské unie, protože jde o to mít vyšší eh, potenciál růstu pro všechny. Poslední kritika. To, čemu říkáme zastropování, capping. Nezdílím stanovisko maďarské ministrině. Komise navrhuje stanovit na 2,5 HDP tento strop. Podle nás vzhledem k regionálnímu politi- charakteru politiky soudržnosti bych se tento strop měl snížit, abychom spravedlivě rozdělili prostředky mezi regiony. V následujících dnech eh, italská poslanecká sněmovna schválí dokument o finančním rámci. Jako zpravodaj budu požadovat, abychom pod trli tyto body. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Garson ze švédského parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych eh, velmi stročně přednesl několik myšlenek, protože čas pokročil. Rád bych řekl něco k víceletému finančnímu rámci z hlediska švédského parlamentu, protože jsou tu určité argumenty, které hovoří proti tomu. Rád bych zdůraznil, že strany ve švédském parlamentu jsou zajedno, pokud jde o hlavní zásady. Samozřejmě, že rozdíly existují, pokud jde o detaily. Pokud se budete pouštět do detailu, tak zjistíte, že tu jsou určité názorové rozdíly. Nechceme snížit rozpočet, proto je potřeba, eh, abychom měli silnou politiku soudržnosti. Zároveň ale máme restriktivní postoj, pokud jde o další rozvoj rozpočtu. Musíme eh, se snažit o Hm, zvražení rozpočtu a modernizaci rozpočtu. Prakticky všichni řečníci se zmínili o tom, že se musíme soustředit na opatření, která budou stimulovat růst a vytvářet pracovní místa. Musíme se soustředit na přidanou evropskou hodnotu a zlepšení infrastruktury. Nicméně to se nám podaří pouze tehdy, pokud dojde k modernizaci rozpočtu, přerozdělení, úsporám a účinnější rozpočtové politice. Kromě toho jsou to argumenty, které hovoří proti tomu. Zaznělo to, že evropský rozpočet nese se nezvýšil tolik jako národní rozpočty, ale já se vás ptám, jaké národní rozpočty jste mysleli, protože eh, národní, komunální, obecní rozpočty musí stát na vlastních nohou, musí bojovat o své vlastní přežití a také ukázat nějakou perspektivu. Ku příkladu sociální oblast, zdravotní péče, Vzdělávání. Tady členské státy eh, mají jednu důležitou úlohu. Dbát na rozpočtovou kázeň a sestavovat rozpočet. Evropa této hospodářské krize nevybřehne, pokud budeme mít pouze jednostranou hospodářskou politiku. Je to politika, která se velmi dotýká jen určitých členských států. Takto nedosáhneme ničeho, protože situace je skutečně eh, vážná. A nyní ještě jeden argument, který hovoří proto, abychom měli silnější, vyšší rozpočet Musíme si uvědomit, že Evropa nyní obdržela nové rozsáhlejší úkoly, ale když obdržíme další úkoly, tak to neznamená, že všechny další úkoly musíme převzít a pokračovat v nich. Musíme se, jak už jsem řekl, snažit o modernizaci a zefektivnění našeho stávajícího rozpočtu. Děkuji. Děkujeme. A nyní pan Adrian Severin, člen Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že toto schromáždění by se mohlo shodnout na tom závěru, že soudržnost je evropským i národním úkolem. Potřebujeme mm, sociální, hospodářskou soudržnost, solidaritu. To je nedělitelné. Každý národní stát má zájem na celoevropské soudržnosti, hospodářské, sociální. Navzdory tomu, že tu jsou rozdíly ekonomické, musíme zajistit solidaritu, soudržnost. To platí pro všechny členské státy. Rád bych zdůraznil, že rozpočet v oblasti eh, politiky soudržnosti je pod neustálou palbu útoku. Eh, jsou, objevují se tu staří démoni, rivalita mezi jednotlivými regiony, různé populistické přístupy tendence snížit politiku soudržnosti a její rozpočet je velmi drsný příklad této skutečnosti. Kromě toho se objevuje mm, myšlenka, že bychom mohli použít podmínky při poskytování dotací v rámci politiky soudržnosti. Jsou to ty eh, makroekonomické podmínky. To všechno jde proti hlavnímu duchu, hlavnímu duchu politiky soudržnosti státy, které nejvíce potřebují fondy soudržnosti, jsou zároveň ty státy, které mají problematickou makroekonomickou situaci, to znamená ty, eh, které mají největší potíže s předkládáním dobrých projektů. To znamená, že my musíme pochopit, že musíme zavést mechanismus, který by pomohl státům, eh, které tu pomoc skutečně potřebují. Ty fondy, ty finanční prostředky z fondů by se neměly dostat do států, které jsou rozvinutější. Nástroj Connecting Europe je dobrá myšlenka. Dobrý příklad. Evropská komise navrhla to, že by se eh, tento nástroj měl vybavit 400 miliardy, miliardami eur plus 10 miliard z fondů soudržnosti. To by znamenalo, že právě země, které mají největší alokace v rámci fondů soudržnosti, by tedy nejvíce eh, přispívali do toho balíčku. To tedy znamená, že potřebujeme záruku, že národní obálky budou eh, zohledněny při provádění a musíme se vyhnout tomu, že tu budou země, které z toho výjdou jako poražení s ohledem na politiku soudržnosti a strukturální fondy, protože tady není dostatečná správní kapacita. Eh, zastropování alokací na 2,5 HDP nezávisle na úrovni rozvoje v daném členském státě je podle mého názoru také absurdní, protože tato myšlenka v podstatě představuje drastické eh, snížení, už končím, pane předsedo, drastické snížení principu solidarity a já si myslím, že právě to by mělo být eh, klíčem politiky soudržnosti eh, bylo řečeno, že keynesiánství je v jedné zemi postaveno mimo zákon. Já si myslím, že na tom se můžeme shodnout. Děkuji. Děkuji. Pan Jurkovič, předseda rozpočtového výboru chorvatského parlamentu. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážení kolegové. Já bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu, komisi a dánskému předsednictví za snahu podporovat dialog, protože to je nezbytný předpoklad úspěchu. Chorvatsko se naučilo, co znamená krize tím nejhorším způsobem ale i ta nejhorší krize se dá překonat. Jak tedy vybudovat novou budoucnost? Pomocí obsáhlejšího dialogu, jednoty, solidarity, vyvážených nákladů. Tak může být, no, vypadat nová Evropa. Chorvatsko souhlasí se snahou EU zajistit e, optimální podmínky pro růst investice a zaměstnanost. Domníváme se, že návrh komise který se týká nového víceletého finančního rámce, je vyvážený a realistický, zejména pokud jde o fond soudržnosti a také e, politiku sousedství, zejména s těmi nejsousednějšími zeměmi. My doufáme, že toto úsilí bude pokračovat i nadále. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Paní Sidonia Jarvaleška, členka EP za EPP. Děkuji, pane předsedo. Kolegové z rozpočtového výboru mě e, pozbuzí, abych hovořila francouzsky, ale ještě se na to necítím. Možná příští rok. Budu hovořit pro jistotu polsky. Dámy a pánové, zachování rozpočtu na stávající úrovni a zachování stávající struktury rozpočtu, to jsou věci, o kterých už mluvili mý předřečníci. A nebudu tady znovu opakovat argumenty o prorůstové povaze rozpočtu. Mám tak málo času, že se zaměřím jen na dvě věci, o kterých se dosud nehovořilo. A chtěla bych využít přítomnosti poslanců národních parlamentů a chtěla bych vyzvat kolegy z Evropského parlamentu a kolegy z národních parlamentů, aby spolupracovali ve snaze efektivněji využívat evropský evropských eh, fondů. V mém volebním obvodu často zjišťuji, že největším problémem není ani to, jestli dostanete hodně nebo málo peněz, ale spíše to, jaké jsou s tím spojeny podmínky a mechanismy. Myslím, že tady jsme ještě neučinili dost. Musíme spolupracovat na tom, abychom odstranili administrativní zátěž pro příjemce. Tak, abychom mohli dostupné finanční prostředky využít co možná nejlépe. Další věc, která tu ještě nebyla zmíněna, ale myslím, že si to zaslouží, je následující. Měli bychom uvažovat i o jiných aspektech rozpočtu i o jiných financích rozpočtu ve prospěch občanů. Nejedná se třeba o otázky soudržnosti, ale spíše o otázky vzdělávání, mobility studentů, mobility pracovníků. Ty, na ty je vyčleněno mnohem méně peněz, ale přímo i nepřímo mají veliký vliv na možnosti lidí na trhu práce a také přispívají eh, k vytváření evropské identity. Myslím si, že i na úlohu tohoto financování je třeba poukázat. Podíváte-li se na množství příjemců, to množství je celkem omezené. A já si myslím, že tato mobilita by se měla více eh, podpořit. Nesmíme pro velké peníze přelížet ty malé. Děkuji. Paní Elena André, poslankyně Národního shromáždění Portugalska. Děkuji. I já bych ráda přednesla několik poznámek k tématům, o kterých jsme eh, doposud hovořili. Nesmíme přehlížet, že v tuto chvíli není evropská cesta jednoznačná, protože krize eura je sice stabilizovaná, ale není ještě vyřešená. Na národní úrovni máme také nejrůznější rozpočtové dohody, nicméně ta úspor, politika úspor má samozřejmě dopad na zaměstnanost a životní uh, úroveň obyvatel. Dneska dopol- odpoledne jsme hovořili o nedostatečné důvěře a o nedostatečné podpoře evropského projektu ze straně evropských občanů. Měli bychom se zabývat tím, jestli by nebylo dobré, kdyby Evropa byla více vybavena, tak aby mohla koordinovaně reagovat na krizi. Myslím si, že právě tyto věci jsou dnes důležitější než kdy jindy. A kromě toho je velmi důležité, že tu hovoříme o solidaritě v rámci evropského sjednocování, že se toto téma znovu objevilo, protože rozpočet Evropské unie je jeden z mála nástrojů, díky němuž můžeme podnítit růst, zaměstnanost a díky němuž můžeme řídit eh, evropské hospodářství. Komise navrhuje politické oblasti v rámci víceletého finančního rámce, ale já si myslím, že rozpočet má ještě jednu důležitou roli. Může vytvářet evropské povědomí občanů a může podporovat evropskou mobilitu. A proto se domnívám, že bychom měli hodnotit návrh komise pozitivně, neměli bychom ale zároveň zaostávat nad za předsesetími, které jsme učinila. Myslím si, že Evrop, učinili. Myslím si, že Evropský parlament by měl být inovativní a to nezávisle na tom, že všichni si uvědomujeme a musíme uznat, že evropský rozpočet je příliš skromný na to, abychom mohli mm, tady z hospodářského hlediska něco významného změnit. Nemyslím si, že by se naše jednání měly, měla soustředit pouze na zachování statu quo, pokud jde o tyto politické oblasti. Nesmíme skončit u toho, že budeme bránit pouze národní zájmy a že se eh, čistí pláci budou hádat s čistými příjemci, že dojde k opětovné nacionalizaci naší politiky, protože i čistší plá, čistí plátci jsou příjemci z politiky soudržnosti a z víceletého finančního rámce. Jsem pro reformu rozpočtu Evropské unie, tak abychom mohli dostat dnešním i budoucím úkolům. Bez ji nedosáhneme konkurenceschopnosti ve stále se globalizujícím světě. Děkuji. Ormel. Jan Ormel z druhé komory Nizozemska. Jako poslanec Nizozemského parlamentu vám děkuji za možnost promluvit v Evropském parlamentu o víceletém finančním rámci. Nizozemsko se zavázalo Evropské unii a myslím, že společně můžeme posunout Evropu ku předu, pokud je o té vázvy. Evropa bude vítězem a budeme hrdí, pokud uvidíme příklady, že tu vidíme vítězku ženu mezi zástupci Evropské komise. Ale pokud je o, Evrop- o finanční krizi, je třeba se jí zabývat střídně. Je tu výzva se snažit zjistit, co můžeme lépe dělat společně a jaká je odpovědnost eh, svrchovaných států a místních společenství. Subsidiarita. Pokud je o rozpočet společenství, tam musíme být velmi přísní. Nizozemsko vyzývá Evropský parlament, aby nalezl řešení pro ten každoměsíční putovní cirkus do Štrasburku. Je to velmi negativní pro voliče a pro evropský dál. Vyzýváme komisi, aby snížila rozpočet administrativy místo toho, aby jej rozšiřovala. A sdílíme společně obrovské výzvy služba pro vnější činnost, zemědělství, Frontex, energetická politika, klimatické změny. Samozřejmě je potřeba peněz pro všechno. Evropa může dělat více, aby prokázala synergie mezi Evropskou unii a národními rozpočty. Snažte se být co nejefektivnější a jednou ranou zabijte pavrabce. Evropa, evropské výdaje mohou uspořit národní výdaje. A je jednodušší investovat, pokud vidíte, že dokážete více uspořit na národní úrovni, když budete společně do našich výzev investovat. Také chci uvést, že transparentnost a kontrola jsou absolutně nezbytné pro legitimitu našich výdajů. Stále nám schází národní prohlášení o výdajích členských státech. Subsidiarita, střídmost, solidarita a civilnost. A to vše s efektivní kontrolou. Děkuji. A nyní má slovo Don Gariaga, zástupce španělského kongresu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Španělský parlament je parlament, kterému velmi leží na srdci evropská integrace. A duch, myšlenka Unie eh, je společná prakticky všem politickým silám zastoupeným ve španělském parlamentu. Naše politická diskuse se v tomto okamžiku týká především správného směru výdajových politik EU a správného naplnění těch původních cílů, které se týkají solidarity mezi všemi Evropany a rozvoje politik na podporu obnovu hospodářství, růstu a prosperity všech Evropanů. V tomto smyslu nás velice znepokojují tři politiky. Především je to společná zemědělská politika. Tu my velice silně hájíme. Je třeba, aby společná zemědělská politika i nadále byla dostatečně silná a měla dostatek finančních prostředků. A nejedná se jenom o naplnění původních cílů SZP, ale také o to, že je třeba připustit více funkční dopady SZP, která vedle těch původních cílů plní i jiné důležité cíly, jako posilování vnitřního trhu, zajištění dodávek potravin pro všechny občany a také zlepšování ekologických otázek. V poslední době došlo k událostem, které mají velký vliv na španělské veřejné mínění a myslíme si, že by se měly v rámci této politiky vytvořit rezervy na případnou zemědělskou krizi. Druhá důležitá věc pro Španělsko, které bylo velkým příjemcem politiky soudržnosti, je tedy právě ta politika soudržnosti, která umožnila Španělsku eh, vybudovat eh, obsáhlou infrastrukturu a my i nadále máme zájem na silné politice soudržnosti pro všechny členy EU. Je jasné, že v tomto okamžiku je také důležité, aby se tato politika soudržnosti rozvíjela v celém svém potenciálu. A proto je třeba aktualizovat její cíly a zjednodušit její řízení. Je třeba vytvořit flexibilní model pro využívání fondů a dohlížet nad správným finančním řízením. Není možné také zapomínat na ty přechodové regiony. Je třeba, aby ty oblasti, eh, které končí s těmi konvergenčními cíly, měly i takovou záchranou sí, aby se jim dostalo finanční podpory do doby, než se dostanou mezi ty nejpokročilejší. A třetí věc, chci ještě zdůraznit politiky zaměřené na výzkum, vývoj a inovace je velice důležité vytvářet nové mechanismy, které přispějí k odstranění technologické propasti mezi různými občany EU, zároveň s tím, jak podporujeme prosperitu a růst všech našich zemí. Excelence musí být cílem sama o sobě, je třeba podpořit také to takzvané schodiště k excelenci, které umožní všem členským státům, aby se přiblížili co nejvíce k takové excelenci, která jim Eh, umožní další rozvoj. V tom souhlasím s panem Whitem. Je zcela nezbytné také tyto prostředky přesměrovat i k malým a středním podnikům. Na závěr ještě poděkování za eh, k organizaci podobných konferencí, které umožňují zapojit se poslancům národních parlamentů do diskusí Komise a Evropského parlamentu. Je to velice užitečné a jsem si jist, že to povede k výsledkům, pokud jde o zbližování stanovišť a eh, stanovisek. Pardon. Paní Pane předsedo, Velmi pozorně jsem naslouchala dnešní diskuzi a přemýšlela jsem o tom, co z toho přivezu domů do Národního parlamentu. Za prvé děkuji za tuto druhou konferenci. Myslím si, že je velmi důležité, že Národní parlamenty a Evropské parlamenty a vlády spolu těsně spolupracují a společně se snaží překonat krizi, zajistit eh, hospodářský růst a zaměstnanost. Jedna věc ale není možná. Není možné, aby úspory byly prováděny pouze v národních parlamentech, aby se o tom diskutovalo pouze v národních parlamentech a o růstu se diskutovalo v Evropě. Na evropské úrovni společně se musíme zamyslet nad tím, do jakých oblastí budeme eh, investovat. Evropská politika je vždycky politikou investiční, ale zároveň si musí stanovit priority. Mnoho priorit je tady pat trných. My v Rakousku jsme se například shodli na tom, že chceme zahájit strukturální reformy v oblastech, jako je vzdělávání, výzkum, vývoj a že chceme ve všech těchto oblastech stanovit jasné priority. Já v náznacích něco takového nacházím i v evropském rozpočtu, ale myslím si, že to potřebujeme ještě eh, cizelovat. Musí to získat jasnější kontury, tak abychom věděli, jakým způsobem přispějeme eh, k růstu a e, musíme tedy říci, jaké investice potřebujeme vzdělávání, vědě, inovacích, e, průz, průz, výzkumu, což jsou průřezové oblasti, které se nacházejí ve všech oddílech. Kromě toho je pro mě důležité, aby e, rozpočet byl koncipován tak, že tyto, tato průřezová témata, která se opakují v jednotlivých kapitolách, shrneme někde, tak abychom viděli, kde jsou impulzy, kterými chceme působit v jednotlivých oblastech. A konečně poslední věc musíme myslet na to, že všem nám záleží na strukturálních reformách. Zaznělo to od paní komisařky, jak důležitá je oblast e-health a já si myslím, že domů musíme přivést celé jasné podněty, jak to vypadá eh, s odstraňováním byrokracie, jak k tomu chce na pomoci evropská úroveň, tak abychom mohli společně, když sedíme v jedné lodi, eh, zahájit strukturální reformy a tím tedy zajistit růst a eh, zaměstnanost pro další generace. Děkuji. Děkuji a nyní pan Duarte Pašeko, člen portugalského parlamentu. Řečník bohužel nehovoří do mikrofonu. Pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně, dovolte mi, abych na úvod svého příspěvku zdůraznil, že dnešní snahy by měly dát najevo jednu věc a sice, že mezi poslanci existuje jedna základní schoda. Na jedné straně je to tak, že Evropská unie musí přispívat k růstu a zaměstnanosti. Je to velmi důležitý strategický přístup, díky němuž můžeme posílit zásady Evropské unie, které jsou také zakotveny ve smlouvě, to znamená hospodářský rozvoj a sociální soudržnost. A právě u, pokud jde o strategii pro hospodářský růst a zaměstnanost, je důležité, aby rozpočet byl dostatečně vysoký, protože jinak je to eh, velmi rozporuplné. Dále je potřeba, aby hospodářský růst byl solidárním způsobem rozdělen po, celou Evropskou, po celé Evropské unii. Ve všech příspěvcích byl zdůrazňován význam politiky soudržnosti. Význam investic v oblasti soudržnosti díky nim můžeme dosáhnout stanovených cílů a to považuji za velmi důležité. Protože investice v oblasti soudržnosti alespoň to budí takový dojem, nepomáhají pouze jednotlivcům, ale celé Evropské unii. Takto eh, je to tady podáváno. Díky tomu je možno odstranit rozdíly a posílit naši společnou konkurenceschopnost, protože Evropská unie zvítězí pouze tehdy, pokud bude konkurenceschopná jako celek. Investice do lidského kapitálu a do infrastruktur jsou přitom velmi důležité a prospějí Evropské unii jako celku. A právě proto i my se přimlouváme za to, aby posílení hospodářského růstu a e, soudržnost byly chápány jako dvě strany jedné mince. Děkuji. Ayala Sender, al Parlamento Europeo por el grupo. Paní Ayala Sender, poslankyně Evropského parlamentu za SD. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla vyjádřit potěšení nad tímto zasedáním. Jsem spoluspravodajka výboru pro dopravu, pro finanční nařízení eh, a nástroj Connecting Europe. Jsem velice ráda, že si tady můžeme vyslechnout kolegy z národních parlamentů a z jiných evropských orgánů a společně se zamýšlet na základních eh, aspektech nad základními aspekty, ať už se jedná o příjmy rozpočtu Evropy nebo toho, jak se orientovat na růst a investice v souladu s článkem 311, který se týká volného pohybu osob zboží a služeb, je nadále důležité zachovat pro Evropu tuto možnost, tuto sílu. Z toho těží nejen členské státy, ale především občané. Vlády členských států to ale zřejmě ještě nepochopili, že je třeba vsadit na mobilitu to odvětví, kde to je nejvíce vidět, ten střed mezi evropskými ambicemi a e, národním egoismem, to je právě otázka mobility a dopravy. Vzpomeňme na to poslední drama, které jsme zažili při jednání o infrastrukturách v rámci posledního finančního výhledu. Paní Krois tady hovořila o tom, že máme velkou tržní sílu, ale ukazuje se, že když vybuchne islánská sopka, tak se všechno paralizuje a během týdnu jsme se téměř vrátili do středověku. Teď tady je nový návrh nařízení Connecting Europe to se snaží dohnat 20-leté spoždění, které máme od Delorsovy Bílé knihy, kde už se hovořilo o tom, že je třeba zajistit růst pomocí dopravních infrastruktur. I uprostřed velké krize jiné světové mocnosti jako USA, Čína, Brazílie, Rusko a tak dále sází právě na infrastrukturu. A teď tedy máme nástroj Connecting Europe a tam se navrhuje právě posílit evropskou přidanou hodnotu a ta může následně posílit i evropskou soudržnost. Je třeba skoncovat s překážkami evropské železniční síti, která by konečně integrovala železnice v Evropě, je třeba propojit přístavy, letiště a e, různé dopravní uzly, je třeba hledat synergie mezi různými způsoby dopravy, zlepšit mobilitu ve městech a prostřednictvím celoevropského řízení je třeba e, lépe spravovat celoevropské koridory, které stále narážejí na omezení kladená členskými státy. To vše potom přispěje k hospodářskému růstu a také k tomu, že některá území už nebudou v, taková izola, v takové izolaci jako e, nyní a následně bychom se měli vrátit k růstu a zaměstnanosti. E, ty investice miliard eur by měly právě zajistit e, i ten pákový efekt eh, těchto moderních komunikačních infrastruktur, které budou udržitelné a kvalitní a umožní překračovat hranici tak, aby Evropská unie se skutečně naplnila a neměla se, nehroutila se v okamžiku, kdy vybuchne islámská sopka, jak už jsem říkala. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pan Zoltán Nogrady, poslanec Národního schromáždění Maďarska. Děkuji, pane předsedo. Milí přítomní, velmi vám děkujeme za pozvání na toto fórum. A dovolte mi, abych přednesl několik slov o politice soudržnosti. Aniž bych opakoval to, co říkali řečníci přede mnou, rád bych se zaměřil na sociální soudržnost svoji argumentaci založím na myšlence pana Whitea a sice, jestli občané mají důvěru v evropskou myšlenku, když v období krize není Evropská unie ochotná jim pomoci. Dopoledne tu vícekrát zazněla otázka, jestli můžeme od evropských občanů očekávat, aby více platili do evropského rozpočtu. Můžeme to očekávat od evropských občanů, a to především v regionech, které jsou nejvíce zasaženy krizí? Můžeme od nich očekávat, že budou do Evropské unie investovat víc, když už jim Evropská unie nepomáhá? Tito občané byli eh, dříve Evropou nadšeni. Byli to partneři Evropy. A přinášeli e- oběti evropské integraci a postupně je ztrácíme. To znamená, že není přijatelné, aby politika soudržnosti a prostředky politiky soudržnosti byly snižovány. Tím bychom totiž nechali bez pomoci ty občany, kteří jsou nejvíce zasaženi. Bylo řečeno, že pokud evropský rozpočet bude nižší, tak eh, tito občané dostanou ještě méně. A pokud bude většina společnosti zklamaná, tak to znamená, že eh, budou na vzestupu extrémně pravicové síly. A nás jako Evropskou unii to uvrhne do krize. A bude to krize mnohem hlubší eh, než dnes. Myslím, situaci, kdybychom museli vyhlásit válku pravicově extrémním stranám je mnohem snažší občany získat, než později bojovat proti extrémní pravici. V Maďarsku je to jednoznačné. Pokud bude eh, rozpočet nižší, tak bude nižší i soudržnost. To zase povede k nižší důvěře, k nižší solidaritě a to zároveň povede také ke snížené ochotě spolupracovat. Proto to považujeme za nepřijatelné. Je nepřijatelné, abychom o 20 snížili fondy v Lotyšsku, v Litvě. E, Maďarsko zůstává spojencem Evropské unie, ale jsme toho názoru, že paní Danuta Hübner má slovo, pokud tady brání politiku soudržnosti. Děkuji. Děkuji a nyní paní Edith Herzog. Děkuji, myslím, že bylo skvělé uspořádat toto setkání. Mluvím jako zpravodajka ve výboru ITRE pro MFF. Já začnu oblíbeným citátem. Nic vám nedá takovou naději v životě, jako prvních 24 hodin diety. A potom vlastně uznáte, že tím, že přestanete jíst, nemůžete pokračovat do budoucnosti, tak je třeba se také odávat sportu. A my jsme hovořili o dietě, o úsporách a je třeba také začít sportem. A pro nás to znamená minimálně tři oblasti. V oblasti průmyslu, oblast IKT v Evropě a propojený, propojit to s eh, energetikou, ale energetiku a IKT pro budoucnost. Je třeba, aby se prosadily nové technologie v rámci vzájemného propojení. Tedy druhá, druhý obor, inovace, jakožto motor pro strategii 2020. A na tom se strany shodnou. Tento obor budou podporovat. My jsme o tom měli konferenci v tomto týdnu a bylo jasně řečeno, že vědecká výjimečnost a přebírání vědeckých vynálezů je zárukou pro budoucnost. A Musíme si na to pamatovat, až se budeme pouštět do cvičení. Potřebujeme Galileo a GMOS, potřebujeme obnovitelné zdroje energie. A třetí oblast, to je průmyslová politika pro Evropu. A průmyslová politika pro Evropu znamená nejdříve výrobní zařízení v Evropě, protože druhá vlna inovací a druhá vlna know-how pochází z první, ze základních výrobních zařízení a je potřeba na to využít také prostředky. A to také znamená novou politiku malých a středních podniků. Je třeba podporovat malé a střední podniky ve všech zemích, ve starých i nových zemích, všude. A konečně, pane předsedo, souhlasím s těmi, kteří tvrdí, že potřebujeme Evropu, ale Evropa by měla být pro všechny. Evropští socialisté naprosto nesouhlasí s tím, že makroekonomické výzvy budou sledovány sankcemi z politiky soudržnosti. A to odmítáme. Musíme se shodnout na tom, že pokud chceme digitální svět pro všechny a Evropu pro všechny také, děkuji vám. Thank you. Pan Jaček Sajus-Volský. Pan ja- Jaček sajus volsky za EPP, Evropský parlament. Děkuji, pane předsedo. Dvě otázky chci zmínit. Otázku velikosti rozpočtu je malý, ale je tu paralelní rozpočet, který je velmi velkorysý ve srovnání a my vidíme dvě úrovně solidarity. EU27, 1% HDP, a EU17, eurozóna, když to nasčítáte, všechny základné fondy, ES, injekce ECB, to představuje 45 HDP. Když, to, když srovnáte ty, ty částky, zase 1 trilion a 3 triliony, tedy vlastně máme transferovou unii a tato transferová unie se omezuje na 17 členů eurozóny. Neříkám, že to je špatné, ale ukazuji, jak eh, málo nás obhajuje politiku soudržnosti. Politika soudržnosti pro 27 členských států se rovná jednomu záchrannému plánu pro Řecko. A je to moje již druhá konference a já podruhé zmiňuji otázku, že vnější rozměr rozpočtu je ignorován. Jsou to také investice. A nechovejme se jako izolovaný ostrov. Jsme globální ekonomikou v globálním světě a máme naše sousedství a investice do vnější činnosti. Za to získáme materiální návratnost, mír a bezpečnost, dividendu v této podobě míru a bezpečnosti, stabilitu v našem sousedství a v našem okolí. To je také dividenda. A konečně další záměry v této oblasti. V, let, v letech 2013 nárůst v této oblasti představoval 30 za 7 let. A v projekce na dalších 7 let 2014 bude nižší úroveň než 2013 a nárůst za 7 let bude 10 Jak můžeme hovořit o globální Evropě? Ale tato politika je strukturálně podfinancována a to je nebezpečné. Chci říct si, že bezpečnost je důležitější než sociální blahobyt. Ekonomické dopady ne stability v sousedství, růst a pracovní místa, vysoká cena ropy a podobně. A to znamená i větší investice. A to by mělo být na programu. Podruhé už se tomu tak nestalo. Růst a jistá pracovní místa, to není žádná charita, to nejsou ambice, ale to je pouze náš osvícený zájem. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Karvajo za EPP. Thank you, President. Mini... Děkuji, pane předsedo. Vážení ministři, poslanci národních parlamentů, kolegové, dámy a pánové, dovolte mi, abych zdůraznila význam synergických efektů a komplementarity během evropské úrovni, úrovni a národní úrovni. Jsem zpravodajkou pro konkrétní program Horizon 2020. Většina z vás pravděpodobně ví, že je to další evropský rámcový program pro výzkum a inovace v Evropě. Rád bych, ráda bych tedy uvedla příklady z oblasti vědy a inovací. Musíme se zvlášť soustředit na komplementaritu s horizontem 2020 a um, jejich doplňování se s různými evropskými fondy. Dnes čelíme tomu, že potřebujeme eh, kritickou Eh, kritické množství něco, co je lepší na evropské úrovni. Potřebujeme tedy dostatečnou komplexitu a to znamená, že musíme spojit naše síly a najít eh, více straný eh, postup, který spojí různé fondy. Ku příkladu Horizon 2020 a strukturální fondy by nám měly na pomoci posílit komplementaritu a synergie mezi těmito fondy. Strukturální fondy by měly být využity při vybudování kapacit v vědě a výzkumu. A naopak, eh, kromě toho tedy strukturální fondy mohou na pomoci eh, k tomu, že dostaneme naše úspěchy na trh, že je zveřejníme. Podle mého názoru procento strukturálních fondů věnované výzkumu a inovacím by mělo stále růst. Abychom ovšem vytvořili tyto synergické efekty, potřebujeme jednodušší pravidla a určitou eh, kom kompatibilitu těchto pravidel. Musíme si stanovit priority a cíle a proto bude nesmírně důležité, abychom v rámci evropských institucí navzájem spolupracovali, aby tedy spolu navzájem spolupracovali jednotlivá pracoviště, jednotlivé frakce, jednotlivé fondy, aby spolu eh, spolupracovali také členské státy, aby spolupracovali s evropskými institucemi a společně tak budovali lepší budoucnost Evropy. Děkuji vám. Děkuji. Máme na seznamu ještě tři řečníky, eh, kteří požádali o slovo. Předám jim slovo, ale prosím, aby nehovořili déle než minutu. Pokud ano, pokud souhlasím, tak eh, bude hovořit pan Ševčík, což je předseda Evropského výboru eh, v Českém senátu. Prosím. Několikrát tady zazněla podpora pro kohezní politiku. I Česká horní komora tuto politiku vidí jako jednu z nejdůležitějších eh, v celé diskuzi o rozpočtu. Jen mi dovolte, abych se zmínil o dvou detailech. Český senát si nepřeje aby byla vytvářena rezerva pětiprocentní z toho důvodu, že bychom to cítili jako možnost příliš vytváření příliš nízkých cílů, aby se splnila eh, ta motivační eh, rezerva, eh, motivační podmínka pro čerpání rezervy. A za druhé, myslíme si, že otázka kondicionalit eh, může být někdy velmi, velice problematická s ohledem na subsidiaritu. Eh, kohezní politika je nesmírně důležitá, ale musíme bránit tomu, aby byla zneužita aby, si, aby jenom nastartovala rozvoj té, zanedba, té zaostalejší oblasti, ale ne, aby jej trvale udržovala. E, to samozřejmě by vedlo k zneužívání kohezní politiky, k trvalému vyčerpávání, k výchově, k lenosti a to by si nikdo určitě nepřál. was really fair. Thank you very much. Mr. Costa Neves. Děkuji. nyní zástupce portugalského parlamentu opět na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Během jedné minuty bych rád upozornil na to, že v podstatě souhlasíme s přístupem, který zvolila Evropská komise, pokud jde o eh, finanční výhled víceletý finanční rámec. Nicméně jsme trochu znepokojeni možnými škrty v oblasti zemědělské a kohezní politiky, protože právě toto jsou oblasti politiky, které mají největší dopad eh, mezi občany a přispívají k soudržnosti já si myslím, že ta soudržnost koheze není pouze zajímavým pojmem, ale je to také eh, závazek vyplývající ze smlouvy. A nyní pan Fernandez, eh, poslanec Evropského parlamentu za EPP. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Tato diskuze posílila moje přesvědčení, že zemědělská a kohezní politika musí být správně koncipována. Evropský parlament řekl, že tady nesmíme provádět škrty, že musíme hájit prostředky, které jsou na tyto politiky vyhrazeny. A teprve poté můžeme stanovovat další politické priority, které také jsou vyjádřeny ve strategii Evropa 2020. Tato strategie byla jádrem naší diskuze. Kolem ní se celá diskuze točila. Stanovili jsme si pět cílů, které chceme do roku 2020 realizovat. Přitom byla stanovena opatření, která je potřeba také financovat. A to znamená, že já nyní zastávám trochu jiný přístup. Chceme se soustředit na základnu na zemědělství, na něco, a to je něco, co nemůžeme vnutit z hora. Děkuji a teď dáme znovu slovo panelistům. Máme čtvrt hodiny na jejich reakce, komentáře na diskusi. A nejprve dám slovo zástupci Evropského parlamentu, tentokrát to bude pan Reimer Böge, který je spoluspravodajem s panem Kalfinem eh, právě pro eh, MFF. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych řekl, že naše dnešní diskuze dopoledne i odpoledne konečně ukázala, že pouze korekce, rebaty na jedné straně a výdaje založené na eh, přidané evropské hodnotě a na straně a eh, strategie Evropa 2020 spolu souvisí. Instituce Evropské unie by na to neměly zapomínat a měly by připravovat řešení, která se opírají o oba tyto prvky. Samozřejmě, že musíme najít vhodnou rovnováhu mezi subsidiaritou a rozpočtovou kázní. To je nepochybné, to je povinnost. Pokud chceme modernizovat rozpočet, učinit více pro výzkum a inovace, pro budoucí investice a pokud také chceme do toho zahrnout nové finanční nástroje, tak se o to všechno musíme starat. Na druhé straně, to je tak, že bychom neměli zapomínat na solidaritu a měli bychom mít na paměti, že musíme zaručit dodávku energií a bezpečnost dodávek potraven. To je také velmi důležité. Společná eh, zahraniční a bezpečnostní politika je také eh, zatím charakterizována nedostatkem společné evropské spolupráce. Dovolte mi, abych kromě toho řekl, že parlament je ochoten vyjednávat dohodu, najít řešení do konce tohoto roku. Díky tomu bychom se vyhnuli spoždění s prováděním budoucích pravidel ve členských státech a vyhnuli bychom se tomu, že by došlo ke spoždění e, ve velkých projektech. Nicméně, zároveň si musíme uvědomit, a to je apel na dánské předsednictví, my si velmi ceníme toho procesu, který začal za polského předsednictví a pokračuje za dánského předsednictví. Očekáváme, že v průběhu budoucích týdnů eh, doporučení parlamentu eh, budou probrána na Evropské radě v červnu a že budou zohledněna, že nebudou opomenuta. Nechci nikoho varovat, ale rád bych vám řekl, že Příklady z procesu spolurozhodování v oblasti ochrany osobních údajů, dohody ACTA nebo e, dohody o rybolovu mezi Evropskou unii a Marokem dokazují, že je lepší spolu hovořit, než zkrátka sepsat nějakou dohodu a hodit ji na stůl, protože to by zároveň mohlo provokovat určitou pozici Evropského parlamentu a tím bychom ztráceli čas. A já to říkám v tom smyslu, že nás čeká spolurozhodování o víceletém finančním rámci. E, máme tu více než 65 víceletých programů a já tedy vyzývám Evropskou radu, aby to pečlivě odlišovala. Schoda znamená, že e, parlament tedy bude srozuměn dříve, než rada přijme jednomyslné rozhodnutí. To znamená určitý postup, určité procedurální e, pravidla. A prosím vás, abyste si uvědomili, že tato rozhodnutí jsou založena na spolurozhodování. A pokud na toto zapomeneme, pokud to budeme zanedbávat, tak již nyní eh, vyzývám komisi k tomu, aby dostala své povinnosti, eh, co by strážkyně smluv. Chci to říct naprosto jasně. Neumím si představit, že tedy dospějeme k dohodě o výdajích dříve, než dosta, dospějeme eh, k nějakému pokroku ve vlastních zdrojích. Musíme se shodnout na duchu smluv. Nejde pouze o to, jestli se nám to líbí. To je tedy apel na členské státy a e, na e, některé další v této oblasti. A kromě toho bych se rád vrátil k tomu, co říkal e, italský kolego pan Giuliolo o flexibilitě. Čím horší a komplikovanější jsou ta čísla, tím větší pružnost je potřeba v rámci víceletého finančního rámce a v rámci víceletého rozpočtového procesu. Otázka, co učiníme s neinvestovanými prostředky v ročním rozpočtu, eh, musí být, mm, musí být vyřešena. Musíme to převést do dalšího rozpočtového procesu. Musíme mít dostatečnou pružnost, abychom reagovali na nové výzvy, na nové úkoly a abychom skutečně měli politickou uh, Eh, diskuzi. Ta se někdy neodehrává mezi radou a parlamentem. Víme, že dneska tu bylo mnoho přátel soudržnosti, zemědělství, ale eh, nebylo to tolik přátel myšlenky, že bychom za radu neměli tolik utrácet. A já bych rád řekl, Pojďme nehovořit pouze o e, škrtech ve výši 100 miliard, ať už to bude e, kdekoliv. Měli bychom hovořit o růstu, o pracovních místech, o hodnotách, o kvalitě našich programů a o tom, že bychom měli mít programy šité na míru členských států. Měli bychom bojovat proti nezaměstnanosti mladých lidí, měli bychom ji e, snižovat, investovat do výzkumu a vývoje, zastávat se malých a středních podniků. Bohužel musím s politováním konstatovat, že komise dostatečně nezareagovala na potřebu zjednodušení pravidel. Ať už se to týká zemědělských pravidel anebo politiky soudržnosti. Myslím si, že to skutečně musíme zjednodušit a e, pokud tady máme takovouto byrokratickou zátěž, je to nepřijatelné. A dovolte mi, abych dospěl k závěru, pane Eh, předsedo. Musíme si uvědomit, že tu jsou synergické efekty mezi národními rozpočty a eh, evropským rozpočtem a kromě toho eh, mi dovolte dodat, že tato konference ukázala, že předsednictví parlamentu musí určitě najít určité rezervy v ročním plánování, protože právě takováto jednání jsou důležitá není důležité to, že se schází pouze Evropský parlament a Národní parlament. Je potřeba, abychom vedli takovou tu diskuzi mezi parlamenty. Neměli bychom eh, ty diskuze vést za zavřenými dveřmi. A na závěr mi dovolte říci, že nic není domluveno, dokud není domluveno všechno. To platí za stranu parlamentu a dovolte mi, abych ještě řekl, že stropy roku 2013 jsou takové, zůstávají takové, jaké jsou. To není krize, pouze hovoříme na základě jiných čísel a eh, parlament zkrátka nepůjde pod tato čísla. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji pan White za jirský parlament. Děkuji, pane předsedo. Pan Böge skvěle shrnul odpolední diskusi a nemohu než souhlasit. tím, co řekl. Myslím, že to bylo velmi jasné a užitečné, ale pro mě ta diskuse byla velmi bohatá a hodně si z ní odnesu ambice, o kterých jsme hovořili dříve, byla přítomna a je těžké posoudit, jak by v podstatné míře ta ambice měla být uplatněna, pokud bychom se vydali cestou snížení rozpočtu. Tedy nepouštějme se do meritorního sporu, ale zdá se, že se zde navrhuje, že ambice, které zde byly odpoledne vyjádřeny, mají být realizovány tak není pochyb o tom, že by se neměly snížit prostředky, které mají být v dispozici, abychom tuto míru ambicí mohli uplatnit. A málo hlasů poukázalo na nutnost nižších výdajů. Takové hlasy jsem se neslyšel. Jsme praktičtí politici a není to naší povaze. Ale třeba si také uvědomit, jak řekl pan BG, že díky výdajům a k volání po výdajům je třeba vyplnit mezeru na druhé straně přenést tuto diskusi do parlamentu a já jsem rád, že jsem to za národní parlament. A také to přenést k našim voličům a vysvětlit, jaké jsou parametry, ale skutečně argumentovat pro tyto výdaje a pro tyto ambice u občanů, u voličů, kteří nakonec rozhodnou skrze své výdaje a skrze daně. A na dvě poslední věci si budu pamatovat. Tedy rovnováha, která byla zmíněna mezi dietou a sportem, to se mi moc líbí. Já jsem zažil v Irsku mnoho různých diet a asi toho sportu nebylo dost. A proto je třeba v politice obě věci zkombinovat. Takže možná budeme tu dietu moci přerušit dříve. A koncept, který vysvětlil z této diskuse, je pojem solidarita. A to skutečně se promítalo do tolika vystoupení a někde docela dojímavě pokud se hovořilo o tom, že třeba zachovat eh, fond soudržnosti. A bylo to skutečně velmi silně vyjádřeno. Je tu potřeba zachovat a posílit výdaje na soudržnost, na kohezi. A věřím, že tyto hlasy budou slyšet i dále a věřím, že to zaz- bude zaznívat eh, v tom, co je třeba dělat. Dánské předsednictví si zaslouží naši věčnost za tu práci i za dnešek a za projekt MFF. Vím, že kyperské předsednictví to převezme uprostřed roku a do konce roku by měl být splněn cíl a to musím bude velmi pozitivní a určitě bude před námi mnoho práce v následných rocích a Další předsednictví bude irské předsednictví, které nastoupí na začátku příští roku. Takže vám ještě děkuji za možnost zde vystoupit. Ta diskuse byla skvělá a budeme v tom určitě pokračovat. Thank you very much, Mr. White. Děkuji vám, pane White. Nyní má slovo paní Cruz. Opravdu se tady hodně hovořilo o soudržnosti ale existuje vazba mezi horizontem 2020, nástrojem Connecting Europe a soudržností. Výzkum a inovace je také důležité téma v našem návrhu politiky soudržnosti a regionálního rozvoje. Ale, a teď vím, že někteří o tom hovořili, soudržnost mezi jednotlivými eh, politickými programy je zcela zásadní, protože pak se zvýší dopad těchto politik a programů. Pokud je propojíte správně, tak eh, ten efekt bude mnohem větší. Pokud jde o nevynaložené peníze, Samozřejmě s tím souhlasím. Já jsem v minulé komisi měla jiné portfolio. Došlo k tomu, že některé peníze nebyly utraceny a bylo přijato rozhodnutí, že se vytvoří rezerva takto nevynaložených peněz ve výši eh, stovek milionů eur na širokopásmové připojení. Ale jenom málo ale nakonec to neprošlo. Já jsem byla velice zklamaná, že e, členské státy to nepodpořily, protože to by byla investice do budoucnosti. Na adresu zástupce z Nizozemska bych chtěla říci, že i Evropská komise a e, na tom pracujeme s Marošem Ševčovičem, e, se snažíme Eh, alespoň o 5 takže mohu vám slíbit, že s Marošem rozhodně eh, tuto příležitost nezanedbáváme. Ještě jeden příklad. Vzpomínám si, že když třeba se hovoří o výzkumu, o vědě, v době tohoto panelu, nebo během tohoto panelu vlastně se zveřejní 500 nových vědeckých článků, jenom za dnešní odpoledne. Musíme zajistit, aby naši vědci a studenti měli k takovýmto článkům přístup. Musíme tedy podpořit nás, příslušné nástroje, Výzkumníci a studenti jsou ti nejlepší ve vytváření novátorských přístupů v našem hospodářství. Pokud dnes máme vysokorychlostní připojení ve všech univerzitách a výzkumných ústavech, což představuje připojení tisíckrát rychlejší, než bylo náš cíl pro 2020. Je to úspěch. Možná mi řeknete, no tak to asi znamená, že ten vaš, váš cíl pro rok 2020 není dost ambiciozní, ale opravdu my chceme do roku 2020 zajistit takto rychlé širokopásmové připojení, protože to samozřejmě zase sebou ponese další pokrok. Pokud jde o zdravotnické informace, pane předsedo, už jsem hovořila o tom, že teď eh, mě ministři financí mají tak nějak radši. Pokud se podíváme na izolované výpočetní systémy, je třeba tyto údaje o zdraví dát do rukou pacientům a je třeba, aby ten systém byl jednoduchý a aby se mohlo spolupracovat na užitečném využívání statistických údajů. Pokud by se to podařilo, mohla by to být skutečná revoluce v medicíně. A my bychom skutečně byli na prvním místě v tom jako Evropa. Je to, musí to být ale i slučitelné s našimi návrhy o ochraně osobních údajů, to je jasné. A také pochopitelně potřebujeme digitální vysokorychlostní síť a související služby, které jsou součástí Connecting Europe. Takže mějte prosím toto na paměti. Právě tady leží budoucnost, kterou můžeme zahájit vlastně i dnešním odpoledním zasedáním. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Mikolaj Dovgilevič. Not so far an European, Sorry, but never mind. Nejsem <clears throat> předseda eh, výboru pro zahraniční věci, ale pro evropské záležitosti, ale v každém případě děkuji. Dovolte mi, abych přinesl sobě poznámky. Nejprve bych rád poblahopřál parlamentu, předsednictví i komisi za to, že tedy zorganizovali tuto konferenci, protože se domnívám, že to splnilo velmi důležitý cíl. Nacházíme se ve velmi zajímavé fázi vyjednávání. Nevíme, jestli se nám podaří dodržet časový plán, jestli získáme nějakou dohodu. E, nicméně e, cítíme, že brzy nastane zlomový moment. V tomto smyslu jsme dnes vedli velmi zajímavou diskuzi. Bylo to zajímavé pro všechny a já si myslím, že především pro členské státy a pro radu bylo zajímavé eh, vyslechnout si různé názory. Mám radost, že se mobilizovali přátelé soudržnosti koheze. Je vidět, že ta skupina je poměrně soudržná a aktivní. Nicméně jsem trochu eh, Eh, nicméně mě trochu zklamal, že čist, čistí, čistí pláci byli sticha eh, většinou. Doufám, že se nám tedy podaří předložit naše argumenty, aniž bychom podléhali naivitě. Vypadá to tak, že chtějí větší čísla diskutovat v jiném formátu, v jiné chvíli, ale a to tedy eh, ve chvíli, kdy se přiblíží vlastní rozhodnutí každém případě bych rád podpořil myšlenku, na které nepochybně velmi záleží dánskému předsednictví. Je potřeba, aby tato diskuze byla velmi evropská a to dokázala i naše dnešní rozprava. Druha, druhý komentář, druhá poznámka se týká toho, že podle mého názoru bylo velmi zajímavé vyslechnout si nejrůznější stanoviska a domnívám se, že rozprava o mezi, víceletém finančním rámci se v minulých letech posunula. Každý již přiznává, že jde i o investice, růst, o nové příležitosti, o konkurenceschopnost. A já si myslím, že to je velmi pozitivní vývoj, protože si dobře pamatuji na dobu, kdy se tedy předložil návrh komise a musíme si přiznat, že to byl dobrý návrh, ale nebyl dokonalý. A stále ještě je tu mnoho bodů, na kterých musíme pracovat. Kromě toho si vzpomínám, že v červnu loňského roku jsme diskutovali spíše o konsolidaci versus eh, výdaj, výdajích. A já chápu jako velké pozbuzení, že ta diskuze o víceletém finančním rámci se dneska ubírala jiným směrem. Ještě jednou vám tedy všem děkuji a těším se na příští konferenci tohoto druhu během kyperského předsednictví. Děkuji. Euh, Děkuji. Takže jsme ukončili rozpravu druhého kulatého stolu naší konference. Děkuji za vaši pomoc při řízení této diskuse. Téměř jsme dodrželi naši určenou dobu a dostáváme se k závěrům konference. A proto pozvu pana Ševčoviče, místo předsedu Evropské komise, pana Lamasura, předsedu rozpočtového výboru EP a pana Vamena, ministra pro evropské záležitosti dánské vlády a v současné době předsedajícího radě. Pracujete celý den, ale ještě potřeba něco udělat. Jsem velmi rád, že mohu být zde s dvěma přáteli v této fázi. První je místo předseda komise, pan Maroš Ševčovič, a druhý pan Alan Lamasu, předseda výboru Evropského parlamentu. A nyní bychom chtěli sdělit naše dojmy. Jak probíhá jednání o MFF a co je před námi? A já bych to chtěl vidět jako jasné znamení, že tu sedíme a usmíváme se. A současně komise, rada a parlament. A právě v tomto duchu budeme spolupracovat během tohoto dne a ve dnech před námi. A bez dalšího dám slovo panu, panu Alénu Lamasurovi, kterého bych chtěl představit tím, že jste jedním z nejzkušenějších poslanců Evropského parlamentu, ale také jste jeden z důvodů, proč se koná tato konference. Protože když jsem byl jmenován ministrem pro evropské záležitosti, jeden z prvních poslanců, se kterým jsem mluvil, byl Ala. A on mi řekl, že jsme měli skvělou konferenci během polského předsednictví. A vy, dánové, byste měli taky udělat konferenci, která by mohla být ještě lepší. A já jsem mu řekl, souhlasím s vámi. Takže otec myšlenky této konference, pan Ala Lamasu, prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedající, jak když dovolíte, řeknu vám, eh, milý Nikolaj. Vážený pane místopředsedo komise, dámy a pánové, milí kolegové poslanci a poslankyně. Chtěl bych poděkovat dánskému předsednictví za to, že spolu s parlamentem, předsedou Šulcem, uspořádalo toto zasedání, které navázalo, navázalo na polskou eh, konferenci Děkuji také komisi za podíl na organizaci a chtěl bych také poděkovat všem, především poslancům národních parlamentů, kteří přijeli zdaleka a účastnili se tohoto zasedání z 27 a teď vlastně už z 28 chorvačtí přátelé jsou mezi námi zemí, bylo 20 zemí na ministerské úrovni, 11 zemí zástupci um, komor eh, parlamentu. A ve srovnání s tím prvním zasedáním mě překvapilo, že nyní skutečně začínáme diskutovat, ne je jednat, jednání probíhá v jiném rámci, ale skutečně si začínáme vyměňovat své analýzy. Eh, zaznamenali jsme krizi, která odhalila mnohé nešvary a dnes ve všech zemích, ve všech politických stranách, které zde jsou zastoupeny, máme dvojí cíl. Rozpočtovou kázeň a obnovu hospodářského růstu. A právě tímto pohledem se díváme na budoucnost evropského rozpočtu. Dnes dopoledne se hovořilo o zdrojích. Jsou tady určité společné body, i když stále vidíme eh, rozdílné názory na řešení. Ale je jasné, že ten stávající systém eh, zdrojů evropského rozpočtu, který byl zaveden před 28 lety, prostě už nefunguje. Je třeba jej modernizovat a pravděpodobně ho změnit. Mnoho poslanců národních parlamentů zdůrazňovalo eh, rozpočtovou suverenitu členských států. Tu nikdo nespochybňuje návrhy, které leží na stole, mají dát EU systém vlastních zdrojů přímo do rozpočtu EU, tak jak je to uvedeno ve smlouvách a stále e, je to v těch smlouvách zapsáno už 30 let a v podstatě by to mělo fungovat srovnatelným způsobem, jako to v mnoha našich zemích funguje u regionů, u územních samozpráv a měst. Není to eh, předávání suverenity. Pokud jde o zdroje, ještě bych chtěl zdůraznit, že pokud se dohodneme na vzniku nových vlastních zdrojů, pak všechny tyto vlastní zdroje ve výsledku sníží výdaje členských států pokud to bude třeba daň z finančních transakcí, eh, tak eh, pokud si ji nechají členské státy, ať už přímo nebo nepřímo, tak ty dvě třetiny, které podle návrhu komise půjdou do evropského rozpočtu, vlastně budou znamenat odpočet z toho národního příspěvku členských států. A to je stoprocentně výhoda pro členské státy. Pokud jde o výdaje, Myslím, že každý pochopil, že dnes máme 27, brzy 28 rozpočtů členských států a evropský rozpočet je vlastně 29. Je to společný rozpočet evropské rodiny. A co můžeme s ním udělat, jak jej vylepšit, aby lépe vyhovoval našim současným potřebám? Hovořil o tom Alex White, zástupce irského parlamentu, že podpora hospodářského růstu který tolik potřebujeme, není možná jinak než eh, pomocí evropského rozpočtu společně se všemi 27 zeměmi. Včera večer na večeři jsem říkal, že velké riziko, kterému je třeba zabránit, je to, abychom v roce 2020 měli evropský rozpočet, jehož výše, priority, struktura a financování budou přesně stejné jako v 90. letech. To už prostě nejde. Nemůžeme mít stejnou společnou zemědělskou politiku v letech 2010 a 2020, jako byla politika, která otevř, od, odpovídala potřebám 90. let. Pokud jde o politiku soudržnosti, konstatovali jsme, že v některých státech se bohužel plítvá prostředky v jiných státech bohužel státy neumí ty prostředky použít a to je třeba všechno zohlednit. Pokud jde o politiku výzkumu, bylo tady řečeno mnoho důležitého, nebudu se k tomu vracet. Pokud jde o energetiku, teď Unie má svou pravomoc. Nemůžeme jednat, jako kdyby nedocházelo k oteplování planety. A v určitém okamžiku bude třeba uspůsobit evropskou politiku a poskytnout na to finanční prostředky. Konečně potřebujeme flexibilitu. stanovíme rozpočet pro sedm let, ale teď je riziko, aby ten rozpočet nebyl příliš rigidní celých těch sedm let. Když bylo třeba přejmout plán hospodářské obnovy, trvalo v podstatě dva až tři roky, než se ty prostředky skutečně vynaložily. Když výrobci mléka přišli během pár měsíců o 30 příjmu, nebyli jsme schopni jim rychle pomoci. Když Afričané trpěli velkým nárůstem ceny hnojiv a osiv. Předseda Barroso navrhl, aby se jim dalo miliarda eur, ale trvalo několik let, několik sklizní, než se jim ty peníze skutečně dostaly a my tedy potřebujeme více flexibility. To je tedy několik ponaučení, které si odnáším z této velice zajímavé konference. Pane předsedo, myslím, že to určitě přispěje k tomu dalšímu Eh, vyjednávání a k takzvanému negotiating box, které chce dánské předsednictví představit na radě v červnu a myslím si, že takové, takováto setkání se určitě mohou opakovat pravidelně, tak abychom se ujistili, že i nadále ehm, vlastně budeme vědět, co si myslí poslanci, vlády, evropské instituce a tak dále. Děkuji. Děkuji vám za velmi pregnantní projev. A nyní pan Ševčovič, eh, místo předseda komise. Děkuji. Děkuji, milí Nikolaji, milí uh, Alene, stění, hosté, dámy a pánové, milí poslanci. Nejprve Dovolte, abych poděkoval Evropskému parlamentu a dánskému předsednictví za organizaci to, této druhé uh, konference. Bylo již řečeno, že Alen je vlastně otec myšlenky a uh, Nikola je zase otec té myšlenky, že se bude konat druhá konference a že se bude konat tady v Bruselu. To znamená, že je dobré, že pokračujeme v diskuzích o tomto velmi důležitém tématu, o víceletém finančním rámci. Kromě toho bych rád vyzdvihl skutečnost, že dneska jsme tu měli mezi sebou jako hosty poslance národního par- národních parlamentů. Jak dobře víte, já často jezdím do národních parlamentů a vím, že je velmi důležité, abychom měli tato zvláštní fóra, kde si vyměňujeme zkušenosti, protože to nám poskytuje jedinečnou příležitost, jak si navzájem naslouchat, jak se podívat na tyto velmi důležité otázky z různých úhlů a jak eh, lépe pochopit svoje <clears throat> pozice. Velmi si cením toho, že jsme měli možnost vést tuto výměnu názorů, že jsme měli příležitost vyslechnout si delegace ze všech národních parlamentů Evropské unie. Velmi mě potěšilo, že jsme zaznamenali aktivní účast eh, výboru regionu a také Evropského hospodářského sociálního výboru protože názory těchto institucí jsou velmi důležité pro komisi. Právě tyto instituce zastupují společnosti ve členských státech a proto se budeme snažit co možná nejlépe zohlednit e, názory vyjádřené poslanci těchto institucí a poslanců národních i Evropského parlamentu. Kromě toho mi dovolte zdůraznit skutečnost, že Všichni víme, že vyjednávání, která máme před sebou, budou velmi složitá, nebudou jednoduchá a e, nebude to bez problémů. Nicméně si myslím, že jsme na správné cestě a že se nám podaří dodržet harmonogram. V příštích měsících budeme muset tvrdě pracovat, všichni se v tom budeme velmi Eh, intenzivně nasazovat a já si myslím, že budeme muset vynaložit velkou snahu, tak abychom poskytli finanční prostředky, které jsou potřeba na další finanční období, tak abychom si stanovili prioritní ob, eh, priority pro výdaje. V tomto ohledu velmi vítám eh, informace, které zazněly v naší dnešní diskuzi ve výměně názoru o těchto tématech. Z mnoha příspěvků jsme zaznamenali to, že nemůžeme ignorovat současnou hospodářskou sociální situaci a já bych vás rád ujistil, že budoucí víceletý finanční rámec tedy eh, bude schopen naplnit cíle, které jsme si stanovili v jednotlivých oblastech politiky tím, že, jsme tady tím, že budeme investovat eh, peníze hodným způsobem. Já si myslím, že v tuto chvíli můžeme jednoznačně konstatovat, že se nám podařilo zorganizovat velmi úspěšnou a plodnou konferenci, která nám napomohla efektivně eh, strávit čas a na pomoci dalšímu vyjednávání o víceletém finančním rámci. Dneska dopoledne pan předseda Barroso ve svém úvodním projevu eh, připomněl přidanou hodnotu výdajů z evropského rozpočtu pokud to srovnáme s výdaji na národní úrovni, z národních rozpočtů. Pokud jsem eh, tedy naslouchal závěrečnému komentáři paní komisařce, komisařky Krůsové, tak ona eh, uvedla velmi ilustrativní příklady. Je to otázka, která se objevuje i v mých diskuzích s národními parlamenty, protože pokud hovoříme o evropském rozpočtu a o národních rozpočtech, tak musíme připomínat, že tady existuje skutečná evropská přidaná hodnota, to znamená přidaná hodnota, kterou evropský rozpočet přináší do evropského hospodářství. Pan komisař Levandovský v první části našeho setkání vysvětlil přístup komise k vlastním zdrojům. Je to, eh, je to základní snaha vytvořit systém, který bude komplexní, férový, nepředpojatý, jednoduchý, transparentní a který bude lépe propojen s politickými cíly. Vysvětlil především to, jak je potřeba přistupovat k evropské dani z finančních transakcí, protože právě tato daň by přispěla eh, k příspěvkům nebo ke snížení příspěvků členských států. Pokud se tady domluvíme na tom, že eh, se dá k dispozici dvě třetiny z té daně eh, z finančních transakcí jako vlastní zdroje. Kromě toho byl vyzdvižen význam spolurozhodování v rámci rozpočtového procesu a já bych rád zdůraznil skutečnost, že právě dneska Eh, jsme k tomu přispěli, protože jsme v Evropském parlamentu vedli tuto diskuzi, měli jsme tuto konferenci, do které, na které se eh, objevil i pan předseda parlamentu Schulz, a které se účastnilo i dánské předsednictví. V příštích týdnech a měsících budeme muset zintenzivnit naši vzájemnou spolupráci. Budeme muset spolupracovat i s dalšími klíčovými hráči, například s předsedou Evropské rady panem Van Rompuyem, tak abychom ten proces zase posunuli o kousek dál. Myslím si, že můžeme konstatovat, že jsme se shodli na tom, že evropský rozpočet je nástroj vedoucí k růstu, k vyšší konkurenceschopnosti a že je to rozpočet, který nám může pomoci při vytváření nových pracovních míst. Kromě toho se můžeme shodnout na tom, že úsporná opatření jsou potřeba a že naše veřejné finance musíme eh, konsolidovat, vnést do nich pořádek, ale to, eh, tato úsporná opatření musí být provázena investicemi do eh, vzdělání, výzkumu a vývoje, to znamená opatřeními, která povedou k většímu růstu. Eh, evropský rozpočet bude zásadním nástrojem pro naplňování strategie 2020 a já jsem velmi rád, že tu někteří řečníci hovořili právě v tomto smyslu. Souhlasím s tím, že Soudržnost koheze je velmi důležitým nástrojem pro to, abychom tedy překonali rozdíly mezi našimi členskými státy. A to i v budoucnosti. Zástupci členských států, nových členských států, ale nejen oni, se přimlouvali za eh, solidaritu nesenou právě strukturálními fondy a fondem soudržnosti, ale jsou tu také rozdíly. Eh, názory se liší na určité prvky této politiky ku příklad zastropování nebo výkonnostní rezerva. Od nich budeme muset i nadále diskutovat. Dovolte mi, abych řekl, že jsme se shodli na jedné skutečnosti. Evropský rozpočet je více než eh, čísla, která jsou v něm skryta. Je to způsob, jak eh, dát najevo, jakou Evropskou unii do budoucna chceme. A myslím si, že tato otázka je zvlášť důležitá tehdy, pokud hovoříme o budoucnosti eh, Evropské unie v době krize. Z diskuze jsme pochopili, že vyjednávání o číslech nebude jednoduchá a všichni očekáváme od dánského předsednictví, že na Černové Evropské radě učiní velký krok před. A já si myslím, že e, my učiníme všechno, co je v našich silách, abychom vytvořili rovnováhu mezi střídmostí, střízlivostí, e, solidaritou a růstem. Já si myslím, že je potřeba, abychom dosáhli dohodu, všeobecnou dohodu do konce tohoto roku tak abychom mohli zaručit, že každoroční eh, rozpočet na rok 2014 bude připraven včas a že všechny programy budou od prvního dne schopny fungování. Myslím si, že musíme učinit všechno, co je v našich silách, abychom tohoto cílu, do, cíle dosáhli, protože Evropa potřebuje dobré zprávy. Pomalu překonáváme krizi a já si myslím, že musíme vyslat velmi důležitý signál. Pokud se nám podaří eh, dosáhnout rozhodnutí o rozpočtu, eh, který bude prorůstový a který bude platit až do roku 2020, tak to bude znamenat, že Evropa eh, vyjadřuje jasnou solidaritu a že je tedy připravena čelit eh, konkurenci ve světě 21. století. Závěrem bych mi dovolte, abych zopakoval, že náš úkol nebude jednoduchý, ale přesto se domnívám, že jsme na správné cestě k dosažení dohodě, dohody o víceletém finančním rámci do konce tohoto roku. Bude to dohoda, která bude eh, spravedlivá, vyvážená a která bude dobře zohledňovat návrh komise. Já si myslím, že to dlužíme evropským občanům, všem zúčastněným stranám a musíme se zaměřit na to, co přinese evropskou eh, přidanou hodnotu a co povede k modernizaci Evropské unie. Nikolaj zahájil Eh, naše zasedání tím, že je tu mnoho optimismu. Já si myslím, že jsme se neusmívali pouze my, ale že se také usmívali mnozí poslanci parlamentu a eh, dokonce se usmíval i pan Berger, což je jednoznačný signál že eh, to děláme správně a já bych rád poděkoval všem účastníkům za jejich aktivní účast Děkuji také Evropskému parlamentu a dánskému předsednictví za to, že tuto organizaci zorganizovali. Děkuji, Nikolaj. Well, thank you. Děkuji, Maroši, za velmi pěkný projev a za sdílený optimismus s panem Bege a s ostatními zde v sále. Dámy a pánové, rozprava dnes ukázala, že existují rozdíly. A některé země by si přáli, aby rozpočet zůstal takový, jaký je, anebo aby vzrostl. Jiní by chtěli pokles rozpočtu. Některé členské státy by si přáli, abychom věnovali pozornost společnosti politice a jiní ne. Ale to, co nás jednocuje, Zda přicházíme z Evropského parlamentu, z komise, z rady nebo z národních parlamentů. Je jasná povinnost stanovit linii pro evropský rozpočet pro následující léta a také stanovit orientaci, kam si přejeme, aby Evropská unie směřovala. Protože právě nyní 500 milionů občanů od nás očekává, že budeme pracovat ruku v ruce. Evropa zažívá nejhlubší krizi od druhé světové války. A my jsme podnikli celou řadu nezbytných kroků, abychom si utáhli opasky a přijali úsporná opatření. A začínáme vidět světlo na konci tunelu. Ale nedosáhneme toho, pokud bude existovat institucionální soupeření mezi parlamentem a členskými státy. Můžeme to dosáhnout pouze, pokud budeme spolupracovat. A proto dánské předsednictví vynaloží veškeré úsilí proto, aby v následujících měsících posunulo tuto záležitost co nejdále tak, aby se mohlo stát, mohla stát realitou v druhé polovině roku a abychom mohli dosáhnout dohody. A to je to, co Evropa potřebuje. Do čeho budeme investovat kde, od čeho vzejde růst, kde budou nová pracovní místa. 23 milionů nezaměstnaných je v Evropě, Evropské unii. A máme miliony mladých, kteří k nám dnes vzhlížejí a žádají řešení. Žádají konkrétní výsledky. Dámy a pánové, bez ohledu na to, jaké máme funkce. Sdílíme všichni tuto povinnost. Jménem dánského předsednictví bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za velmi úzkou spolupráci. Nejen co se týče této konference. A jak řekl Alan, je to vlastně zvláštní konference, která má dva otce. Já jsem zmínil jedno otce a velmi rád jsem pomáhal na uspořádání konference. Ale také se setkáme velmi pravidelně před eh, každou radou pro obecné záležitosti, kde se jedná o MFF, se setkáváme. A sdělení od Evropského parlamentu je předáno ministrům. Takže váš hlas je slyšet. A také věřím, že zástupci národních parlamentů budou vést bezprostřední dialog s vlastními vládami, ať jste odkudkoliv. Protože nastává doba, kdy musíme udělat nezbytné kroky. A toto je přijetost, která nastává jednou za sedm let, takže není žádných výmluv, pokud selžeme. A proto chci poděkovat jednomu každému z vás za to, že jste si udělali čas a přijeli na tuto konferenci. Máte nabité programy doma. A mohu vám slíbit, ne, že každé prohlášení se promítne do prostředku z rozpočtu, ale že každý hlas, který zde zazněl, bude důležitým příspěvkem k procesu, který je před námi. A jsem také přesvědčen, že pokud budeme pracovat ruku v ruce, tak bude možné, abychom dosáhli dohody v druhé polovině tohoto roku. Dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát za vaše příspěvky, za to, že jste tu byli a tímto končím tuto konferenci. Thank you.